Kolegové, dobrý den, začneme. Výbor Libe. Opět zahájíme schůzi. Prosím, posaďte se. Tady eh, na pódiu máme zvláštního řečníka, paní Ketlera, který je šéf OLAFu a čekáme také i na paní Lebaj, která zde bude za DG Justice z komise, ale začneme eh, pár oznámení my. Za prvé, eh, chceme, abyste podpořili následující doporučení koordinátorů. Za prvé, revidovaná verze seznamu schůze výboru LIBE na rok 2013. Eh, dobře. Za druhé, kalendář 2014 hmm, schůze výboru LIBE odsouhlaseno koordinátory včera. A žádné námitky? Dobře, takže bereme na vědomí jako odsouhlasené a a to se považovat tedy za přijaté vše. A dále také bych vás chtěl informovat, že pan Davor Stier za EPP eh, se stal náhradním členem Vítáme ho. A nyní eh, společná rozprava o bodech 13 a 14 našeho programu. Bod 13, ten se týká eh, eh, Úřadu Evropského veřejného žalobce a 14 to je agentura Eurojust. A zde hm, máme Lisabonskou smlouvu, která zakládá právní rámec pro Eurojust a zapojuje do toho i národní parlamenty a samozřejmě Evropský parlament, které budou vyhodnocovat činnost Eurojustu a také i máme zde ve smlouvě Lisabonské ustanovení, které se týká úřadu veřejného žalobce. Tedy to je novinka, kterou eh, zavedla smlouva, takže Evropská komise tedy přijala balíček v této věci, návrh na řízení, kterým se zakládá Úřad Evropského veřejného žalobce a potom návrh na řízení, kterým se reformuje Eurojust. A kromě toho máme zde i sdělení o e, lepší e, ochraně evropských zájmů a potom e, je zde i sdělení o Eh, úřadu eh, pro boj proti podvodům, tak OLAFu. A my se tedy těšíme, že si vyslechneme něco o těchto návrzích. My jsme si mm, tento eh, bod dali na program, abychom mohli diskutovat jak s paní Lebaj, tak i se šéfem Olafu, panem Kesslerem. Ale pořád ještě čekáme na paní Lebaj sice, ale i tak navrhuji, abychom nejprve si vyslechli Kesslera, takže prosím, jste vítán. Thank you very much, President. Děkuji, pane předsedo. Paní Lebaj eh, a, a ke Justice přijde za chvíli. A určitě také eh, eh, dále se, kde vám vysvětlí eh, tedy mm, ty dva návrhy, které se týkají veřejnožalobce a Eurojustu. Jak víte, návrh o vytvoření úřadu Evropského veřejnožalobce, to je návrh, který byl předložen komisí 17. července spolu s, návrhou, s návrhem reformy Eurojustu OLAF a DG Justice. To byly právě eh, ty dva kompetentní orgány, které spolupracovaly na přípravě eh, tohoto návrhu Eh, tedy návrhu veřejné žalobce, kdežto pokud je Europius, tak to spadá do výlučné kompetence DG justice. Takže jaký je důvod, proč tento návrh eh, mm, eh, byl předložen, tedy proč návrh vytvořit úřad veřejného žalobce, nejenom, že to je zakotveno ve smlouvě, nejenom proto, abychom respektovali závazky a právní ustanovení ve smlouvě, ale je zde daleko věcnější důvod. Veřejné finance jsou pod velkým tlakem eh, po celé Evropské unii a eh, v této chvíli v podstatě každé mm, euro je důležité. Členské státy dnes tedy nahlašují asi 500 milionů euro eh, každý rok jako podezření ze podvodu. To je pouze nahlášené číslo, ale skutečná částka podvodu je určitě daleko vyšší. Daleko vyšší, protože my teď nemáme nástroje v členských státech ani možnosti, kapacitu eh, eh, detekovat toto a udělat si úplný obrázek o tomto jevu. A ve finále obětí je evropský daňový poplatník. Proto, abychom lépe bojovali proti eh, této trestné činnosti postihující finanční zájmy EU, tak nejenom potřebujeme eh, novelizovat eh, hmotně právní předpisy, jak se o tom diskutuje v parlamentu, ale také potřebujeme strukturu úřad, který bude mít takovou vizi. Vizi evropskou vizi eh, o eh, této trestné činnosti, tomto jevu, který eh, ze své povahy je více a více mezinárodní, nadnárodní. A nyní tedy máme co dočinění s tímto nadnárodním trestným činem, ale bojujeme proti němu pouze s národními nástroji prostřednictvím vnitrostátních justičních orgánů, které z definice věci jsou roztříštěné a mm, zločin, zločiny, které páchají pachatelé zároveň v různých eh, členských státech, jako korupce, například podvody mm, na eh, evropských penězích, tak eh, pravděpodobně asi to se často vůbec neobjeví, nezjistí, to ani ty vnitrostátní orgány nemohou zjistit, protože pouze mají eh, ten roztříštěný eh, pohled omezený na hranice daného státu a hm, my tedy skutečně ani nemáme eh, možnost hm, prošetřit tato fakta. Takže takový centrální úřad který bude mít evropský náhled na věc, tak to je věc absolutně nezbytná. Právě proto, abychom měli nadnárodní pohled eh, nad eh, touto kriminální hrozbou. To neplatí pouze pro eh, tu finanční kriminalitu, ale i pro další trestné činy. Ale víte, že tento návrh ve smyslu smlouvy, alespoň pro tuto první fázi, se omezuje na úřad, který bude eh, příslušný pro eh, boj proti finanční hospodářské trestné činnosti postihující zájmy EU důvod, proč ochrana finančních zájmů Evropské unie což znamená zájmy eh, evropských daňových poplatníků. Proč v, to, v tomto okamžiku za, toto eh, zatím je ponecháno na vůli, úvaze konkrétních členských států, tak to je něco, co věci nepomáhá, poněvadž i ze zkušenosti a z podkladu, z údajů, i ze statistik eh, o činnosti OLAFu zjišťujeme, že reakce členských států a kroky členských států eh, v boji proti této trestné činnosti, to je skutečně věc, která se dělá všude odlišně. Takový příklad. Eh, míra usvědčení osob, které byly usvědčeny z této trestné činnosti za Eh, ve 27 státech eh, se liší tedy podle členských států mezi pěti, dokonce méně než 5% někde, eh, tedy usvědčených případů, až více než 90% v jiných členských státech. Takže, jak vidíte, tady je nedostatek jednot nejednotnosti ve stíhání a odsuzování a e, jsou zde i nejednotné možnosti, schopnosti členských států efektivně stíhat tuto trestnou činnost. Takže proto potřebujeme tento úřad, který e, vnese určitou jednotu, homogenitu při ochraně zájmů, které jsou e, Eh, evropskými zájmy, nikoliv národními. Takže evropské zájmy je třeba lépe chránit právě prostřednictvím evropských orgánů a úřadů. Takže to je důvod. Now, um, i will say few words on Teď ještě pár slov k typu struktur, které navrhujeme v komisi, v návrhu komise, e, jaký typ úřadu a e, poté dám slovo kolegyni e, generální ředitelce. Takže úřad, který jsme koncipovali, to je úřad čistě evropský, tak jak by měl být, a to z důvodu, které jsem právě vysvětlil, ale e, vůbec to není e, nějaký centralizovaný úřad, e, který by měl tedy chapadla nad všemi členskými státy. To ne, to je to není konstrukce, která by nějak zbavovala justiční orgány členských států jejich kompetencí a vůbec nebude se některak vměšovat eh, eh, do činnosti členských států. Bude efektivní a tím, že bude mm, respektovat model, kterému říkáme decentralizovaný bude koncentrovaný model, tak bude strukturován tak, že bude kombinovat eh, ten nezbytný, tedy evropský eh, eh, pohled, přístup se všemi těmi know-how a národní přístup. A EPO, tento úřad, bude tedy mít centrální úřad, kde bude sídlit tedy ten nejvyšší veřejný žalobce a jeho náměstci kteří budou z různých členských států a potom tam budou národní úřady složené ze státních zástupců či prokurátorů, kteří budou určeni, jmenováni členskými státy z řad eh, státních zástupců eh, daného členského státu. Což znamená, že budeme mít úřad, tedy centrální úřad, a potom Eh, celou řadu tedy, tedy těch národních kontaktních úřadů eh, v členských státech a ty národní tedy úřady zároveň samozřejmě budou působit nadále jako normální tedy národní eh, státní zástupci, ale když půjde o vyšetřování trestné činnosti spadající do kompetence evropského žalobce, tak budou v podstatě působit potom jakožto evropští státní zástupci, tudíž budou působit v rámci evropské sítě pod záštitou Evropského úřadu, to není už jenom síť, to je úřad vlastně, který jim umožní eh, tedy eh, mít takový ten skutečně evropský náhled, což je to, co dnes skutečně potřebujeme a určitě i jim to umožní eh, jakožto úřad Evropského veřejného žalobce Eh, působit eh, celoevropsky, po celé Evropě, bez hranic, eh, bez hranic, bez těch limitů, které jim staví národní hranice. A takto vlastně překonáme ten stávající eh, roztříštěný systém, který zde máme od 19. století, tedy systém trestní justice, to je systém tedy dožádání. To znamená, kdy jeden členský stát musí poslat dožádání, ve kterém požádá opatření nějakých důkazů pro účely daného trestního řízení, vyšetřování, pokud potřebuje něco vyšetřovat přes hranice. A tento Evropský úřad my máme hodinu na celou diskuzi, pane Kesslere, a potom máme elektronické hlasování, které nás čeká v 10 hodin, takže vlastně to je situace, kdy sem vtrhnou ostatní členové. Jenom na hlasování a budeme pod velkým tlakem, pokud bychom skutečně byli ve velkém skluzi. Takže děkuji, že to schrnete už. Dobře, já dám slovo teď paní Lebaj, která přednese druhou část prezentace, a která vyjádří se nejenom k EPO, k naš úřadu veřejného žalobce, ale k, hlavně k Eurojustu. Děkuji mnohokrát. Dovolte mi, abych se soustředila na celou řadu bodů v rámci tohoto důležitého návrhu, což je tedy vytvoření EPO. Já si myslím, že první bod, který musíme zmínit, je nezávislost veřejného žalobce. A v našem návrhu je patrné, že v první řadě uvádíme, že veřejný žalobce by měl být nezávislý od jakéhokoliv vlivu ze strany institucí, členských států či jiných orgánů. To je nesmírně důležitá otázka a během dvou let, kdy jsme připravovali tento návrh, to byl jeden z bodů, který se neustále vracel, tedy otázka nezávislosti evropského veřejného žalobce. A tento úřad v podstatě má svůj systém jmenování a v článcích, kde navrhujeme jmenování, tak tam je patrné, že to je postup, který je nesmírně podobný postupům, které se uplatňují při jmenování soudců soudním dvorem a zde Evropský parlament musí také sehrát svoji úlohu. Druhý bod se týká toho, že je sice dobré být nezávislí, ale pokud jste skutečně nezávislí, tak musíte mít také odpovědnost, zodpovídat se. A v rámci tohoto návrhu je patrné, že tento úřad se zodpovídá dvou eh, složkám, rozpočtové složce, eh, kam také spadá Evropský parlament takže i zde se hraje parlament důležitou úlohu. Třetí bod je účinnost. Pan Kessler vysvětlil ten problém, že musíme bojovat proti podvodům a v tuto chvíli je celá scéna velice fragmentovaná. Olaf má k dispozici administrativní vyšetřující pravomoci, dále Eurojust, to je koordinační centrum, které spolupracuje s členským státem a co chceme zajistit je efektivní úřad Evropského veřejného žalobce. V první řadě chceme mít EPO, které bude pracovat v terénu a z tohoto důvodu navrhujeme takzvané delegované, jmenované žalobce, kteří budou součástí úřadu EPO a zároveň budou také součástí svých národních soudních systémů. A pro nás to je to určité kouzlo tohoto návrhu, návrhu pokud to tak mohu říci, protože EPO pak bude v situaci, kdy bude moci reagovat a operovat velice rychle v členských státech, bude mít jasné procesní pravidla, také vynucování a veškeré služby ve vynucování s nimi budou spolupracovat a oni je budou znát. Takže to je další velice důležitý charakteristický rys tohoto návrhu. Další důležitý bod. Budujeme EPO, ale zároveň také budeme určité záruky. To je důležité, protože ve stávajícím systému nemusí být vždy ty nutné pojistky a záruky, takže v tomto návrhu jsou záruky, které se budou uplatňovat na všechny osoby, například podezřelé osoby v rámci činnosti úřadu Evropského veřejného žalobce, například eh, právo na právního zástupce, deportaci. Je tam celá řada nejrůznějších eh, záruk, které jsou takovou protiváhou účinnosti EPO. Také bych ráda doplnila, že jsme připravili návrh, který je připraven tak, aby nevznikaly žádné náklady. Víme, že máme krizi, nikdo není nadšen tím, pokud by se měl vytvořit nový nákladný orgán nebo úřad, takže my jsme připravili takový návrh, který je vlastně nulový z hlediska nákladu. Také, co je patrné, eh, z OLAFu budeme využívat jejich zdrojů, také budeme využívat eh, Eurojustu, co se týče řídících kapacit eh, tohoto úřadu. Takže zde bych prezentaci ukončila, co je důležité, abychom měli diskusy, takže nezávislost, účinnost, odpovědnost, také procesní záruky. Myslím si, že takovýto rámec eh, má velice důležité charakteristické prvky tohoto návrhu. Děkuji, paní Lebail. A pochopitelně chtěl bych také poděkovat panu Kesslerovi jménem Olafu. Nechtěl jsem, aby se to tak rychle ukončilo, ale eh, dobře, aspoň nám takto pomůžete, protože máme hlasování v 10 eh, hodin. Teď máme žádosti ze strany eh, poslanců, nejdřív eh, paní poslankyně Devevr. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat za prezentaci, i když pochopitelně to bylo stručné a věřím, že bude celá řada příležitostí na další setkání a probrat celou řadu podrobností, které nejsou podrobnostmi, ale jsou to nesmírně důležité prvky pro instituce a jakým způsobem tyto instituce budou pracovat. Má první reakce je taková, že jsem nepochopila, proč se komise rozhodla vyslat dva návrhy v jednom balíčku. Ro- rozhodli jsme se, že oba návrhy budeme řešit odděleně, a to z celé řady důvodů a pochopitelně jsou zde témata, která jsou společná, ale Hovoříme o dvou různých institucích. Eurojust to je jedna věc, EPO je věc druhá. A v tomto ohledu bych byla ráda, pokud byste mohli potvrdit či vyvrátit to, co slyšíme, že tady je určitá opozice v rámci rady, především s ohledem na EPO. A to z celé řady důvodů. Bez pochyby finanční zájmy Evropské unie musí být chráněny, i když ta původní myšlenka mít eh, úřad Evropského veřejného žalobce se změnila. V podstatě nyní se jedná pouze o ochranu těchto finančních zájmů Evropské unie. Já si myslím, že by byl určitý krok ku předu v rámci společného přístupu a vůbec eh, v oblasti ochrany eh, našich evropských občanů, pokud bychom tedy zapojili tyto oblasti. Ale jak si myslíte, že se situace bude vyvíjet s ohledem eh, ne tedy na definice trestního práva, definicí to je celkem snadné, ale trestních postupů, řízení, protože hovoříme o 28 různých zemích, které mají 28 různých řízení a dovedu si představit, že hrstka těch státních zástupců, kteří budou pracovat pro veřejného žalobce, bude uplatňovat určitý postup, který se týká evropských finančních zájmů a jiných, jiné postupy v rámci zločinu na jejich území. Čili jak to můžeme spojit, tyto dva aspekty. Madame Mathieu. Děkuji, paní Mathieu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Paní Lebajt, chtěla bych eh, poděkovat za vaši účast. Tento návrh komise eh, velice vítáme, čekáme na něj již dlouho. Těch pět bodů, které jste uvedla, je pochopitelně velice pozitivních. Nebudu se k tomu vracet, protože pan předseda nám říkal, že máme málo času, ale Chtěla bych eh, se připojit eh, k svoji kolegyni, paní Webrové. V podstatě lituji toho, že nemáme širší eh, rozsah působnosti těchto žalobců, co se týče přes, přeshraničních zločinů. Pochopitelně ochrana finančních zájmů Evropské unie je také nesmírně důležité a to je důvod, proč jsme vytvořili EPO. Nicméně bylo by dobré a velice důležité, podle mého názoru, kdybychom mohli také vzít v potaz tyto pravomoci. Takže v každém případě je dobré, že budeme pracovat eh, a bojovat proti této kriminalitě, která je přeshraničního typu, je to hrozba a to je také v návrhu komise. Ale to je jediné, tedy, čeho lituji, že to není širší. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, také rád přivítal tento projekt. Bude jistě velmi důležitý pro EU a podporuje paní Weber. E, tedy e, lituji také, že se to týká pouze finančních podvodů. Budeme trvat na tom, že to je nedostatečná kompetence. A tento rámec je příliš omezený, a e, budeme žádat e, rozšíření kompetencí. E, dále otázka, jak zajistíte, aby evropský žalobce byl skutečně nezávislý a za druhé, jaké jsou ty záruky a pojistky. Tam jste to příliš nerozvedli. Pan Albrecht, děkuji, pane předsedo. Především bych chtěl říci, že nechci být nezdvořilý, ale eh, zdá se mi poněkud zvláštní, když 26 eh, minut hovoří Olaf a poté eh, je pouze 5 minut na představení návrhu komise. Nevím, proč se mi to zdá zvláštní. K věci. Úřad Evropského žalobce je věc, kterou vítáme jako zelení. Vítáme, že eh, tento návrh se dostává do dalšího eh, Já Proč ty důvody tady už eh, zazněly? Ovšem je třeba u takto závažného návrhu toto promyslet více, poněvadž tady jde vlastně o europeizaci institutu veřejného žalobce. Samozřejmě je tady také otázka rozsahu eh, pravomocí, to se musí dobře zapracovat do právního systému. A samozřejmě eh, jsou zde také otázky procedurální. Já si myslím, že ten návrh eh, sice jde správným směrem, nicméně eh, za sebe bych eh, rád vznesl několik významných otázek a potřeboval bych podrobné odpovědi. Článek 13, to jsou kompetence EPO. Podle mě to bude vlastně standardní případ, o který se tady hovoří. Domnívám se, že nebude se dotýkat pouze eh, prohřešku či kriminálních činů týkající se eh, finančních zájmů Unie. Myslím si, že to nemůže být takto omezené. V článku 4 se říká, že eh, určení těchto kompetencí nebude stanoven, nebude eh, revidován. Eh, nevím přesně, co to znamená. Je to velice důležitá otázka, také pokud se týče eh, obhajoby. Ne, promiňte, pane předsedo, to já jsem zatím měl jenom tři minuty. A já myslím, že mám právo ještě na další otázku, takže promiňte v článku 26 opatření při vyšetřování. A tady by mě také zajímalo více, eh, co to znamená. Je zde velmi obecné, eh, obecný popis opatření a mě by zajímalo, eh, co třeba přítomnost majitele bytu v případě domovní prohlídky. Tady o tom nic není napsáno nebo já nevím, eh, mohou pravidla, která platí třeba v dané zemi, eh, být nerespektování, nerespektována ze strany EPO, anebo prohledávání počítačů na dálku. To jsou také, eh, to je problematika velmi rozsáhlá, kterou projednáváme. Nebo interakce zemí, eh, které nebudou se účastnit na EPPO eh, nebo eh, Eurojust. Pokud to bude na Eurojustu, budou tedy dvě různé třídy? Ano, děkuji. Já chápu, že poslanci by to chtěli rozvést, ale toto je pouze první změna názoru, takže my jsme prostě to takto alokovali Jsem... Mm, tak a e, my jsme alokovali e, paní Jakolině a panu Fosovi e, ty dvě zprávy, které se EPP budou zabývat. Takže mm, tak to jsme to alokovali. Jde o to, aby ještě také třeba pan Kessler nebo zástupně komise měli čas odpovědět. Tak eh, nejdám slovo panu Jakolinovi, který bude zpravodajem eh, Evropského parlamentu ve věci eh, za ve věci EPPO. E Děkuji, pane předsedo. Já se také stavím příznivě k ustavení EPPO a jaksi nezávislého žalobce, tak jak to eh, řekli přeřečníci. I nepochybně je to velice důležité opatření. A eh, my jsme měli další opatření, které se týkají Eurojustu. Bylo to předloženo ve eh, jednom balíčku a jde o to, aby Evropská instituce byla konkrétnější a efektivnější ve své činnosti. Paní Matie celkem správně řekla eh, něco, s čím naprosto souhlasím. Eh, tady zaznělo, co to je transnacionální kriminalita. Eh, náš výbor Krim právě dokončil práci na zprávě a také to zaznělo v průběžné zprávě. A jde tam o to, aby EPO bylo skutečně eh, rychlé a pružné ve své činnosti. A mělo by být také schopno vyšetřovat eh, transnárodní kriminalitu. Protože eh, pouze spolupráce v oblasti policejní a justiční může být efektivní proti organizovanému zločinu, praní špinavých peněz, a mezinárodní korupce. To je eh, věc, eh, která si žádá samozřejmě eh, schválení v radě v parlamentu a zejména je třeba vyjasnit, jaké je právní postavení těch, proti nímž jsou tyto zásahy zaměřeny. Dále budeme potřebovat více informací o e, vyšetřovacích činnostech e, Europolu. E, počítá se, že s Eurojustem bude docházet k výrazné výměně informací a co se OLAFu týče, tak i zde je to třeba upřesnit. Je třeba si ještě zamyslet nad tím, co je dále třeba integrovat a jde o to, aby eh, úřad EPO od 1. ledna 2015 eh, přidal další kvalitu k ochraně evropského rozpočtu. Nicméně paní eh, Lebail bych chtěl říct něco, co vlastně řekla už paní Redingová. Eh, pokud se týče eh, působnosti této směrnice, eh, která je omezena na finanční zájmy Unie, já myslím, že to není dobré, že bychom se měli také zabývat právě evropských občanů v souvislosti tedy s financemi. Takže já si myslím, že ten transnacionální systém by se měl promítnout také do tohoto Pan De Jong. Eh, děkuji, pane předsedo. Budu stručný, neboť je to první výměna názoru. Jenom naznačím, že mám opravdu mnoho otázek. Eh, jednak tedy posouzení dopadu, čili de facto otázka, eh, proč je EPO nezbytné. Myslím, že komise tady předložila jasné argumenty, Ola funguje dobře, členské země také fungují dobře a e, z tohoto důvodu potřebujeme novou instituci. instituci. Ovšem, e, když se e, ptám, nebo když komunikuji se státními zástupci a podobně, Eh, tak eh, tam ta spokojenost není taková velká. Eh, stěžují si na nedostatky v práci, špatnou kvalitu a tak dále. A to bychom také v Libe měli zvážit. Já myslím, že my potřebujeme od členských zemí daleko více informací o tom, jak to v praxi vypadá, v čem spočívají problémy a co je s nimi možno udělat. Možná by to chtělo procedurální garance, možná by chtělo zdokonalí práci na evropské úrovni. Čili toto je můj první problém s návrhem na EPO. Druhý problém, myslím, že komise je poněkud laxní, pokud se týče eh, vztahu se vyšetřovacími orgány členských zemí. Jak to přesně bude vypadat, tyto vztahy? Na národní úrovni máme mnoho problémů, už třeba v oblasti stanovování priorit. Eh, má být tento druh vyšetřování vždy prioritou a ty ostatní priority budou muset ustoupit, nebo také vztah mezi EPO a eh, systémem justice na národní úrovni. Eh, nějaký vztah tam musí být, nějaká vazba. Čili jak by to mělo fungovat obecně a máme garanci toho, že třeba Eh, eh, justiční přeskum eh, vždycky bude mít nějaký účel, bude mít nějaký vliv? No já mám těch otázek ještě mnoho, samozřejmě nemohu je vznášet všechny teď, ale určitě budeme muset pracovat na detailech. Děkuji. Tak především Eh, ano, mnoho bylo řečeno, ale myslím si, že je postup, který jsme zvolili, správný. Eh, nicméně mám také určité pochybnosti a problémy. Eh, pokud se týče působnosti, tak myslím, že je třeba proti přeshraniční kriminalitě bojovat evropštěji, abych tak eh, řekl. Možná, že toto by mohl být první krok a po něm by mohly následovat další. Eh, trošku eh, mám problém, že řekněme tady to uspořádání v oblasti vyšetřování tak eh, to by chtělo třeba vyjasnit, eh, jakým způsobem postupovat, eh, jak tedy soudce bude komunikovat. Prostě myslím, že je, to má spoustu souvislostí. A pokud se Olafu týče, komise zdůvodňuje Eh, tento krok tím, že na národní úrovni se eh, příliš nevyšetřují eh, ty problémy, ty potíže, na které poukazuje Olaf. Mě by zajímalo, proč tomu tak je. Děkuji, pan Bronx. Děkuji. V první části vysvětlujícího memoranda se říká, že členské země nevždy vyšetřují a stíhají prohřešky eh, proti evropskému rozpočtu. Mě by zajímalo, jaké máme eh, důkazy, eh, které země jsou tady na mysli a kolikrát, nebo jak často se dostává. Na druhé straně se říká, že online byly distribuovány dva dotazníky, jeden profesionálům z justice a jeden je pro veřejnost. A zase se zde říká, že obecně byly odpovědi pozitivní, vzhledem k novým krokům na posílení materiálního a procedurálního prostředí. Tak eh, já, mě to vypadá, jako kdyby to eh, přeložil někdo nejdříve do albánštiny a potom zpátky do angličtiny, není jasné, co to znamená. Dále Eh, odpovědi v dotazníku eh, často jsou ovlivněny tím, jak je položena otázka. Mě by zajímalo, eh, kde můžu dohledat formulace těch otázek. A dále by mě zajímalo kvantitativní data, čili kolik bylo rozesláno, kolik bylo získáno odpovědí zase a tak dále. Čili já myslím, že toto je eh, velice eh, standardní postup. Eh, čili tady toto, mně to připadá, že někdo chce více evropské integrace a tak to, to potom dopadne na základě těchto dotazníků. Pane předsedo, samozřejmě já také mám určité obavy. Rád bych poukázal také na to, že je zde určité riziko eh, ve vztahu eh, tohoto eh, veřejného žalobce a jeho zodpovědnosti, jeho pravomocí, které v řadě oblastí zasahují do národního, národní sféry. Mnoho členských zemí Eh, bude mít tady problémy a eh, možná, že by se mohlo nakonec stát, že budeme eh, soudit svou vlastní justici. Samozřejmě, že zneužívání finančních zájmů Evropské unie, to je vážná věc a mě by zajímalo, Eh, jestli jsme dostatečně proskoumali možnosti Evropské komise, eh, která samozřejmě má páky na země, eh, které neplní své závazky v oblasti ochrany spotřebitelů a daňových poplatníků. Takže nevím, jestli tato alternativa je ten správný přístup věci. Paní Zíbel, děkuji. Stručně. Já chápu všechny ty kteří říkají, že rozsah pravomocí je příliš omezený. Ovšem podporuji také kolegu Webera a De Jonga, že eh, rozšiřování pravomocí by mělo následovat teprve po vyjasnění mnoho, mnoha otázek. Eh, tuto debatu bychom vést měli. Já bych ovšem také význam evropského žalobce v otázce zájmu Evropské unie nepodceňovala. A my víme tedy, že evropské prostředky jsou zneužívány a víme, kde a ve kterých zemích a v jakém rozsahu. Já třeba eh, mohu poukázat na poslední zprávu eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu. Tam jsou i konkrétní čísla, z toho bychom mohli vycházet. Děkuji pan Vojčechovský. Děkuji vám, pane předsedo. Jen slušně chci říci, že jsem rozhodně proti vytvoření evropského žalobce ze zásadních eh, příčin. Nechci, aby z Evropské unie vznikl superstát, který si bude vytvářet další instituce, zejména instituce reprezentativního, represivního charakteru obávám se, že úřad s takto nastavenými pravomocemi, no, tady se píše, že žalobce by měl být nezávislý a nepíše se nezávislý na kom. Má to být nezávislost na evropských občanech? Obávám se také, že by tento úřad mohl nadužívat eh, své kompetence, no a potom, eh, kde se budou moci proti jeho rozhodnutí eh, občané odvolávat u svého poslance, nevím, tady hm, opět nemáme odpověď. Dále tady máme další otázku a jeden z přeřečníků to už zmínil. Jaké je zdůvodnění tvrzení toho, že Eh, orgány členských zemí si nedokáží poradit se stíhání eh, příslušné kriminality. Eh, já vím, že v Polsku naopak orgány jsou například eh, příliš horlivé eh, ve stíhání finančních prořešků. Třeba pokud se týče zemědělců, v posledních pár letech jsme měli více než 8 tisíc různých deliktů a pak se ukázalo, že velká většina z nich byla dána jenom přílišnou horlivostí úředníků. Čili já skutečně nevidím eh, místo pro tento úřad ani eh, v eh, konstrukci evropských institucí a ani tedy jakousi faktickou, faktické zdůvodnění tady nevidím. Děkuji. Děkuji, takže to jsme probrali celou řadu poznámek i otázek v rámci této první výměny názorů na toto vysoce důležité téma. A e, Úřad Evropského veřejného žalobce, Eurojust, to jsou skutečně mm, mm, instituce velice významné ve smyslu Lisabonské smlouvy a komise tudíž eh, předložila tuto iniciativu a teď je to na Evropském parlamentu, aby vypracoval a prodiskutoval, prodiskutoval tyto návrhy. Již jsme jmenovali koordinátory, takže určitě ještě budou další příležitosti abychom o tomto významném tématu diskutovali, ale prozatím teď zatím dám slovo ještě hostům, aby zareagovali co nejrychleji budou schopni, aby zareagovali na otázky. První, možná, já nevím, chcete ještě něco doplnit, pane Kesslere, nebo paní Lebaj, pouze paní Lebaj jako první, prosím. Well, uh, thank you, chair. Dobře, děkuji, pane předsedo. Já zareaguji na otázky a pokusím se je nějak se skupit. Na začátku nejprve taková obecná otázka, a to je pole působnosti návrhu. Někteří z vás vyjádřili politování, že pole působnosti se omezuje na boj e, proti podvodům na finančních zájmech. Určitě musíme se vrátit k článku 86 smlouvy, to je náš právní základ, a článek 86 stanoví, že můžeme vytvořit úřad eh, pro boj proti, finan... proti podvodům na finančních zájmech. To děláme. Článek 86 však také stanoví, že později lze kompetence rozšířit. A na to je tam stanoven postup. Na to existuje postup. Tady nám jde o to, abychom Eh, v podstatě respektovali článek 86. Za druhé, druhá otázka od paní Weber. A eh, jaký je postoj rady? Zde musím objasnit, že za prvé je zde celá řada členských států, které nebudou se podílet na úřadu, tradičně Dánsko, asi pravděpodobně Spojené království a Irsko, pokud si zvolí tedy, že se nezapojí. Pokud jde o zbytek, a zde eh, včera se konala významná konference, a pokud jde o zbytek státu, zde existuje velký zájem vytvořit efektivní nástroj mm, pro boj proti podvodům. Samozřejmě jsou zde různé názorové eh, školy nebo různé názory, jak na to. My se snažíme vysvětlit všem, že jsme si zvolili cestu, která podle nás je slučitelná s principem efektivity. A cesty jsou různé a určitě bude zajímavé a doufám i eh, konstruktivní eh, přístup rady. A kromě omezeného počtu případů, tak eh, zde v podstatě ten postoj v radě takový. S tím, že postup pro přijetí Eh, návrhu, to je postup velice zvláštní, protože se stanoví, že to vyžaduje jednomyslnost, ale rovněž stanoví, že pokud nebude jednomyslnost, tak potom lze eh, jít cestou posílené spolupráce. Na to nesmíme zapomínat, jsme připraveni na to, že budeme vést solidní diskuze s parlamentem i s radou a mm, cíl, tedy boj proti podvodům, to je cíl, který má podporu v obou institucích. Paní Weber také se ptá na e, trestní řízení. Vy říkáte, no dobře, máte 28 systémů mm, e, trestního řízení a jak to vyřešit? Odpověď. My jsme mm, mm, s touto tematikou strávili hodně času již. A odpověď se nachází v článku 26. V článku 26 tam je seznam postupů, tedy e, řízení, které podle nás jsou zásadní, zásadní pro to, aby úřad mohl fungovat. Jsou to tedy úkony, řízení. Samozřejmě bychom mohli jít jinou cestou. Mohli jsme určitě i zde v sále a i zde e, na této straně stolu jsou ti, kteří sní o e, Evropském trestním řádu. Vy jste, paní Weber, jedna z nich. Samozřejmě tak snadné to nebude. Takže v článku 26 uvádíme takové ty základní úkony řízení, které v podstatě jsou známými instituty, e, existují ve většině členských států ale v některých členských státech eh, neexistují všechny. A samozřejmě tyto členské státy budou muset si adaptovat, upr- eh, novelizovat eh, svoje předpisy, ale ve většině členských států existují. Tudíž se snažíme nalézt rovnováhu, rovnováhu mezi tím tedy obecným kodexem procesních práv v Evropě a co je přijatelné a možné pro to, abychom vůbec kombinovali těch 28 eh, systémů trestní justice. Paní Romero, vy se ptáte, a jaké, jak je to s těmi pojistkami? A uvidíte, že zde existuje celá kapitola o těchto pojistkách o těchto opatřeních. A v podstatě to je taková protiváha eh, proti té kompetenci, pravomoci, kterou eh, zakládáme, tak eh, zde pro tento úřad to je kapitola 4 procesní záruky a to znamená podezřelí, respektive obvinění v případě vyšetřování, tak budou samozřejmě moci uplatňovat veškerá, veškeré tyto pojistky, veškerou ochranu, Eh, některé již existují tedy na evropské úrovni právo na advokáta nebo právo eh, nevypovídat, eh, prezumpce neviny, potom právo na bezplatnou právní pomoc, právo na tedy mm, předkládání důkazů a tak dále. Takže to je tato celá kapitola, kde se snažíme tedy vyvážit Eh, eh, ty pravomoce úřadu těmi eh, procesními zárukami na straně obviněného, mm, které bude moci uplatňovat a požívat. A nyní bych odpověděla na některé otázky pana Albrechta. Týká se to těch vedlejších přidružených kompetencí. Zde existuje velké nedorozumění. Vy jste první, který klade tuto otázku, jak je to s těmi vedlejšími kompetencemi a mm, prostřednictvím tohoto článku e, údajně mm, se snažíme měnit smlouvu. Ne. Když se podíváte na tento článek velice pečlivě, tak zjistíte, že máme, e, že jsme velice omezili možnost e, úřadu, aby byl příslušný pro mm, tuto agendu, kde existují jiné než finanční zájmy je třeba, abychom to tady stanovili přímočaře a mm, úřad mm, e, e, v podstatě e, se nestane příslušným pro všechnu agendu. Ne, jeho mm, pole působnosti, jeho agenda je omezená. A Giovanni Kessler, určitě kolega, vám k tomu dá další informace, protože on zná tyto postupy já si nejsem jistá, že eh, je tomu tak eh, ve většině případů. Většina případů, tak tam ty hlavní případy podvodu eh, na finančních zájmech, tak ty lze tedy většinou snadno takto identifikovat a kvalifikovat tedy. Dále potom je to článek 26 také, to znamená procesní pravidla a pokud dobře jsem pochopila, tak eh, otázka je, zdali tato procesní pravidla eh, lze nějakým způsobem eh, překonat, to znamená doplnit, pokud tam existuje nějaké vákuum v těchto úkonech. Ano, jak jsem řekla, to je minimum. To je minimum, mm, které úřad bude mít. A pokud jde o provádění, tedy v implement, při implementaci, určitě součástí provádění eh, eh, implementace, tak eh, se stanou i vnitrostátní typy řízení, vnitrostátní úkony a především takový jednoduchý příklad. Když třeba děláte domovní prohlídku, tak samozřejmě podle článku 26 tam budete mít hm, popsán tento úkon, ale úřad sám tedy nestanoví lhůtu, eh, termín v tom členském státě, dokdy je třeba tedy toto provést. To bude podle vnitrostátních procesních předpisů. Takže eh, samozřejmě tam pouze eh, stanovujeme, zakotvujeme ty základní úkony, procesní úkony a zbytek se bude řešit podle trestních řádů členských států. Pan de Jong říká, zdali vůbec eh, je důvod vytvořit tento úřad? Já vám chci říci, že za poslední dva roky skutečně jsme na tom pracovali a eh, kolegové zde již dříve zmínili eh, případ podvodů, mm, které jsme takto zjistili, a to je 500 milionů. Ale jsou zde eh, pádné důvody se domnívat, že reálné číslo eh, se blíží spíše tedy eh, trilionům než milionům, nebo tedy bilionům spíš než milionům, a protože zatím nemáme nástroje, abychom vůbec to mohli zjistit, objasnit. A důvod je, že zde máme OLAF, který ale má pouze e, e, správní pravomoci vyšetřovat věci a potom Eurojust, který je pouze koordinačním orgánem. A potom zde máme členské státy, kde to vždycky není priorita. Samozřejmě, tím, když všechno takto skombinujeme, tím, že vytvoříme e, silnou spolupráci mezi Eh, tou centrálou, tedy úřadem, Evropským úřadem a těmi dekoncentrovanými eh, národními expozitorymi, tak tím budeme efektivněji bojovat proti podvodům. A opět opakuji, eh, to ještě umocňuje fakt, že ten úřad mm, nebude nákladnou strukturou, v podstatě bude nákladově neutrální a podle mě je velice výhodné spojit veškeré síly a tak eh, zvýšit jejich efektivitu. Také se ptáte na otázku, zda jsme si jistí výsledkem eh, této eh, revize, tedy soudní revize. Ale to je na soudcích. Samozřejmě soudce aplikuje právo, zákony, předpisy a samozřejmě bude mít po ruce toto nařízení právě proto, aby mohl lépe eh, aplikovat zákony, předpisy. Úmyslně jsme se rozhodli, že že tedy úkony úřadu budou podléhat eh, národnímu soudnímu přeskumu, protože podle nás ten národní soudní přeskum je to nejlepší. A Otázka procesních práv, to jsem již zodpověděla, na to se ptal pan Bos. A teď otázka, kde jsou důkazy o tom, že členské státy eh, mm, nestíhají tuto trestnou činnost vždy, jak by měli. Giovanni Kessler určitě mm, vám to vysvětlí. My to vidíme, když Olaf, když Olaf tedy přijde s nějakou věcí eh, a předloží nějaký případ eh, členskému státu, tak velice často jak si hm, se s tím nic neděje. A určitě on vám k tomu více řekne. A pan Burns, my vám pošleme dotazník a eh, odpovědi a určitě jsem, je to na webovské stránce, ale pokud jste to tam nenašel, tak určitě vám rádi pošleme kopii. Pan Kirkhope vy říkáte, zdali budeme eh, eh, v podstatě eh, vyšetřovat v rozporu s národními systémy? Odpověď je ne. To je jeden z hlavních rysů úřadu že my v podstatě v rámci EPP, EPO, v rámci eh, centrální úřadu vše propojujeme, protože zde máme i ty delegované eh, národní úřady, které pevně jsou zakotveny v národních systémech a eh, v podstatě zde bude mm, velká součinnost a koordinace mezi různými systémy, což je ke prospěchu všech. A mm, já myslím, že teď asi mohu předat slovo Jestli máte něco, co byste chtěl doplnit? Určitě má. Ano, tak velice stručně, velice stručně, protože eh, co nejrychleji, co nejrychleji, protože jak vidíte, my jsme naplánovali hlasování a mm, takže teď eh, se už připravují tady členové na hlasování. Děkuji, pane předsedo, já chápu obavy, takže velice rychle. Ze dvě věci. Za prvé OLAF, pokud jde o tuto věc mm, a komise. Takže zde zde neexistuje nějaká verze OLAFu a verze DG Justice nebo verze komise. Ty dvě, to nejsou dvě verze, to je naše společná práce. A společně tento návrh podporujeme a používáme stejné argumenty. A druhá věc, někdo zde řekl, že tento návrh se opírá o předpoklad, že komise a OLAF to dělají dobře a členské státy to dělají špatně. Ne, tak to také není. My si toto vůbec nemyslíme. A systém, který máme dnes, tedy na ochranu finančních zájmů Evropské unie, tedy eh, to je systém, který ukazuje se, že je neadekvátní. Systém, kdy dnes máme tedy pouze správní vyšetřování, které dělá OLAF, to je velice omezené a poté se věc předá členskému státu, kde se má zahájit eh, trestní řízení, stíhání podle trestního práva členského státu. Je to tedy vlastně, eh, eh, jsou to vlastně dva takové stupně vyšetřování, což znamená velkou těžkopádnost a zlouhavost řízení, což je neefektivní celé evidentně. Je to tedy systém a chci, aby to bylo jasné. V tom návrhu, který byl předložen, tak tak ten evropský prokurátor, ten evropský úřad tedy bude mít eh, pravomoc a potom již tu pravomoc nebude mít OLAF. Takže ne, že by předtím proběhalo nějaké správní řízení v OLAFu a poté následovalo to e, evropské řízení eh, ze strany úřadu. Ne, pokud to bude v kompetenci úřadu eh, evropského žalobce, tak to bude pouze to řízení před úřadem a ne nějaké ještě předběžné řízení v OLAFu. A teď poslední věc, která se týká týká těch procesních záruk eh, eh, lidská, lidská práva. Článek 26, který jste již zmínila, pa, zmínil pan Albrecht, to je seznam výčet možných eh, možných úkonů vyšetřování, eh, eh, které může používat veřejný evropský žalobce, ale záměrem tohoto nařízení, jak jsme již slyšeli, není v tom nařízení eh, stanovit způsoby provádění těchto vyšetřovacích úkonů, tak jak i stanoví článek 26, pokud ten evropský veřejný žalobce by měl tedy Eh, provádět to úkony, tak musí se respektovat eh, procesy, eh, procesní pravidla těch členských států, kde ty úkony se budou v terénu provádět. To znamená, budou se respektovat veškerá pravidla hm, podle trestních řádů členských států. A e, toto nařízení, jak řekla kolegyně, se snaží stanovit pouze ty minimální určité hranice ochrany e, lidských práv, tedy procesní záruka, s tím, že zde e, se stanovuje povinnost třeba mít předběžné soudní povolení k těmto úkonům. A takže v tomto ale bude třeba novelizovat eh, trestní předpisy těch států, které nestanovují eh, eh, třeba tyto záruky, to, že takový úkon předem musí být povolen soudem. Takže pouze to budou muset ty členské státy změnit. Je to v zájmu základních práv. Nám šlo o to, zvýšit míru ochrany základních práv a to, že zde eh, zavádíme jako povinnost předběžného soudního povolení pro tyto úkony. Děkuji, děkuji všem, panu Kesslerovi za OLAF a paní Lebaj z DG Justice za komisi a jak jsme řekli, to je v podstatě první výměna názoru. Eh, to byl první bod dnešního programu, věc je to velice relevantní a určitě, určitě ještě nás čekají další jednání a určitě další diskuze eh, eh, a eh, mm, protože máme právě jmenované zpravodaje, takže ještě nás čeká hodně diskuzí, protože toto téma si je zaslouží. A teď budeme pokračovat s dalším bodem, což je hlasování. Thank you takže trošku zaostáváme. Eh, hlasování během, bude během půl hodiny. Tentokrát hlasování není příliš eh, složité. Máme tady tři složky, o kterých máme hlasovat, eh, některé ty složky, které byly původně naplánovány, byly odloženy. Jednak eh, ta zpráva paní Maria Gabriel, dále také eh, víza, to bylo také odloženo, takže máme dohromady pouze tři zprávy, ale na úvod bych chtěl říci, že opět vítáme kolegu pana Alvara, takže vítejte zpět. Jsem rád, že jste opět mezi námi. Pokud to mohu tak říci, tak jste nám chyběl. Takže pustíme se do toho. Budeme hlasovat. A první věc, o které budeme hlasovat, je zpráva paní Sargentiny. Uvolnění, nic jiného tedy, eh, potenciál cloud computingu v Evropě. Takže budeme hlasovat. Pozměňovací návrh 1, ti, kdo jsou pro. Promiňte, je to kompromisní návrh číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Kompromisní návrh číslo 2. Ne, omlouvám se. E, pozměňovací návrh 7 přežil, takže hlasujeme o sedmičce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijat. Nyní pozměňovací návrh 8. Kdo pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 3, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní. Návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 4. S ústním pozměňovacím návrhem. Ten text je uveden. Hlasujeme o čtyřce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme elektronickým hlasováním, takže kompromisní návrh 4 s ústním pozměňovacím návrhem Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Nepracujete. Nyní tedy ta kartička funguje dobře, takže výsledek 25 pro, 22 proti, přijato, kompromisní návrh 4. Ne, omlouvám se, to tedy je odhlasováno. Přijatý ústní pozměňovací návrh nyní 19. Ne, kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Opět stejná korelace, je to přijato. Kompromisní návrh? Ne, 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Tentokrát zkontrolujeme, hlasujeme o 31. Zahoji hlasování. Končím hlasování. 22 pro, 25 proti, zamítnuto. Teď 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. 34. Kdo je pro? Zkontrolujeme. Dobře, kontrolujeme návrh 33. Takže tady je žádost na kontrolu. Zahajuji hlasování, návrh 33. Končím hlasování. 24 pro, 23 proti. Je to těsné, ale přijato. 34, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel hlasování? Opět přijato. 35, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijeto. 36. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 41. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Není to úplně jasné, takže hlasujeme o 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24 pro, 23 proti, opět přijato. Je to těsné. 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 43, kde pro? Proti? Zdrželi se? Takže opět zkontrolujeme, není to úplně jasné. 43, hlasujte. Končím hlasování. 29 pro, 16 proti. Jasně, Přijato, ale vypadalo to trošku opačně. Teď 44. Kde je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 45. Kde je pro? Kde je proti? Zdrželi se, zamítnuto. 46. Kde je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 47. Kde je pro? Kde je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 48. Kde pro? Proti. Zdrželi se? Tentokrát přijeto. 49. Kde pro? Kde proti? Zdrželi se? Přijato. 50. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 51. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, tentokrát zamítnuto. 52, kde pro? Kde proti? Zdrželi se, zamítnuto. 53, kde pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 54, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. A nyní budeme hlasovat o celém pozměněném textu. Budeme hlasovat elektronicky. Hlasujte. Končím hlasování. 43 pro, 3 proti, 1 se zdržel hlasování, to znamená, že tato zpráva je přijatá. Blahopřejeme paní Sargentini, že uvolnila potenciál. Děkuji mnohokrát. Nyní se dostáváme ke zprávě paní Bauerové. Jsou to dvě zprávy od paní Bauerové. První zpráva se týká návrhu rozhodnutí Rady, dohoda mezi Evropskou unii a Arménií, co se týče zpětného přebírání neoprávněně pobývajících osob. Máme pouze jedno hlasování, zda jste tedy pro, budeme hlasovat elektronicky, nás o konečné hlasování, takže hlasujeme elektronicky, hlasujte prosím. Čili readmisní dohoda. Hlasujeme. Nyní končím hlasování. 38 pro, 8 proti, 1 se držel hlasování, přijato, blahopřejeme paní Bauerové a Opět stejná zpravodajka, paní Bauerová, předkládá dohodu mezi Evropskou unii a Arménskou republikou o zjednodušení vízového režimu. Je to odlišná otázka, opět jedno hlasování. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. 45 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel hlasování, opět přijato. Děkujeme paní Bauerové. Takže tím jsme ukončili hlasování. Děkujeme a nyní postoupíme dál. Máme ještě před sebou několik bodů. Takže prosím ti, co opouštějí tento sál, odcházejte rychle, abychom mohli pokračovat. Bylo mi řečeno, že pan zpravodaj Šlichte, Šlichte ještě nedorazil, takže musí být na cestě. Chviličku na ně počkáme. Good morning. Yeah, of course. How are you? still trying to sort it out. Of course, I'll keep you informed, but I'm yes, doing okay. my best. Okay. I'm doing my best. Okay. We, uh, thank you for your patience. Děkujeme za trpělivost. Čekáme na pana zpravodaje, pana Šlitera. Vítáme vás. Budeme se bavit o bodu číslo 19, což je vysoká společná úroveň bezpečnostní sítí a informací v celé unii. Je to bezpečnost, eh, počítačová bezpečnost a zpravodajem je pan Šliter. Rád bych v první řadě informoval, že začátkem tohoto měsíce bylo přijato rozhodnutí, které se týká přidělení této zprávy. Výbor IMCO bude příslušným výborem k této problematice a jak ITRE, tak LIBE budou podle pravidla 50 spolu příslušným výborem. To znamená, že budeme mít také výlučnou pravomoc v celé řadě článků a jejich jurisdikcí, jako tedy výbor LIBE. Je tady přesné rozdělení kompetencí, abychom mohli zahájit spolupráci výboru v rámci Evropského parlamentu. Na tom se ovšem musíme ještě dohodnout, musíme přijmout rozhodnutí. Nicméně v první řadě si vyslechneme návrh této zprávy, kterou, který byl připraven panem Šlitrem. Děkuji mnohokrát. Hlasovali jsme v Envy, ale když jsem slyšel, že jste skončil hlasování, tak jsem rychle přiběhl, ale omlouvám se za spoždění. Tento návrh je zajímavý v tom smyslu, že s ním pracujeme už dlouho. Má strana byla vytvořena v roku 81 a první eh, volební platforma se týkala bezpečnosti dat, zabezpečení dat eh, a otázky ochrany před eh, tím, že někdo bude zpracovávat vaše osobní data. Takže kybernetická bezpečnost a také nevole ze strany společnosti, která nechce přijmout selhání těchto struktur, vlastně není zase tak dobrá. Vidíme několik příkladů mezi členskými státy, kde máte celkem běžné situace, které vedly k ohromným dopadům. Letos eh, v zimě ve Švédsku došlo k záplavám a bohužel eh, v jednom sklepě eh, byly počítače, které zabezpečují vlaky na jihu Švédska a tři dny eh, byla znemožněna doprava vlaku a tak to nemůžeme přijmout eh, takovéto selhání, že zaplavení počítačů znemožní železniční dopravu po tři dny. Takže zabezpečení a bezpečnost eh, počítačů nemusí to být pouze nějaký hacker, která, který bude krást naše uh, buď peníze nebo nějaká tajemství nebo čínská vláda, ale velice často dochází k selhání systému a je to kvůli konstrukčním chybám, eh, nejsme schopni bránit se eh, různým chybám různého typu, eh, pohromám nebo selhání ze strany vlády, jednotlivců a tak dále. Takže mé pozměňovací návrhy se zaměřují na to, aby společnosti, jedna se velice často o společnosti kromě malých eh, podniků, ale je tady celá řada eh, společností, které zajišťují veřejné služby a jsou neschopné eh, zajistit bezpečnost těchto systémů, pokud je to součástí veřejné infrastruktury. Takže není možné přijímat selhání bankovních systémů, pokud dojde například přerušení dodávek energie. Je naprosto absurdní, kdy máte bankovní systém a veškeré bezpečnostní kopie a potom se vám například skopíruje vir do všech těchto jednotlivých bezpečnostních kopií, do těch jednotlivých složek. Nebo když dojde eh, k selhání telekomunikací, takže eh, také se znemožní nastartování služeb, které by měly vést k opravě. Takže v mých pozměňovacích návrzích se zaměřuji na to, že ve všech situacích, ve všech případech, i když ty okolnosti jdou nad rámec běžných kontrol, musí využívat backupu. Pokud budete mít eh, IT systémy, tak musíte mít také backup pro eh, energii, pro další služby, i když ty služby kolem vás nefungují. Z tohoto důvodu chci zdůraznit také civilní občanskou složku, to je pozměňovací návrh číslo 5. Také aktualizujeme nařízení o obecné ochraně dat a mohl bych učinit celou řadu odkazů. Nicméně si myslím, že ten starý rámec není dostatečně dobrý a měli bychom mít nový rámec, který doufám bude mnohem lepší. Nicméně z technického právního hlediska to nebylo možné, takže tyto odkazy tam jsou sice uvedeny, ale ne přesně tam, kde jsem je chtěl mít. Nicméně ta logika tam je. Budeme chtít eh, uplatnit nařízení obecné ochrany dat, což má být také výsledkem eh, jednání o tomto bodu, této problematice. Dále jsem doplnil další bod, který na první pohled možná není tak úplně eh, společný eh, těmto otázkám, ale souvisí s tím. Teď to nemohu najít, bohužel vám nemohu dát číslo návrhu, nicméně mám dva návrhy, které se týkají povinnosti pro softwarové společnosti. které musí mít v, té, v tom základním designu také komponenty ochrany. Je snadné vyvinout software a přitom jej náležitě neošetřit z hlediska zabezpečení. A potom uživatelé cítí tyto dopady. A musíte chránit svůj podnik, svoji společnost. Když se zabýváme otázkou infrastruktury, a to není spravedlivé, protože pak na tyto softwarové společnosti není vyvíjen tlak, aby zlepšili své produkty, nicméně nemohu najít tyto návrhy v této kopii, asi je to starý návrh. Ale také chci uplatnit právní odpovědnost, pokud tyto společnosti nebudou ochotny zajistit eh, ty základní prvky bezpečnosti ve svých softwarových programech. Dále, co se týče operátorů, to je článek 3, eh, operátorů na trhu. Máte některé služby, které bych považoval eh, za služby, které nejsou zcela kritické pro fungování infrastrukturu. Došlo tam ke změně celé logiky a já jsem se uchýlil jenom k tomu, že jsem vypustil App Story a Social Networks. Já si myslím, že pokud to tam budeme mít, tak máme mnohem větší problémy než otázku bezpečnosti, ale podle mého názoru tyto dvě služby nejsou zcela kritické pro fungování. Potom je tam je Eh, otázka eh, e-commerce platform, dále gateways k internetovým platbám, vyhledávací nástroje, eh, cloud computers. Velice často to je součástí kritické infrastruktury, například pro nemocnice. Jsem také rád, že tam máme klíčové kompetence, které jsou spojené s obecnou ochranou dat. A teď jsem to našel. Je to Návrh 15 a 16 ten se týká těch softwarových produktů. To je, myslím, to, na co jsem se především zaměřil a také, když dochází k selhání těchto systémů, pokud ty softwary jsou špatně nastaveny, špatně vyvinuty, pokud dojde k selhání infrastruktury a dojde k nějakému poručení, tak tady vzniká velké riziko pro zneužití osobních dat a vzniká velké riziko, že když máte eh, nějaký infrastrukturový Eh, projekt, který nefunguje, tak je, je to skutečně závažné. Je tady také eh, povinnost eh, ohlásit tyto, tato selhání. Nemyslím si, že to je naše kompetence, ale pokud se podíváte na celou tuto problematiku a začnete hovořit s radou, například ohlašování těchto situací, tam jsem se nevyjádřil v rámci pozměňovací návrhu, nespadá to do našich kompetencí, ale musíme to zvážit, protože pokud chcete společnosti a veřejné služby, aby se zlepšily, tak eh, je důležité, aby získali ve eh, správnou chvíli správnou informaci. Eh, jiný výbor chce, aby tady existovala jednotka pro ohlašování. Já si myslím, že ty události jsou nyní sdělovány jednotlivými systémy, které již existují, už je tam určitá důvěra, tak to funguje i bankovnictví, takže jde o podávání a poskytování relevantních informací. Když máte banku, která má porušení bezpečnosti, tak eh, ten, kdo poskytuje služeb, musí poskytnout veškeré eh, informace i osobní data. Nicméně máte jiné banky v daném sektoru a ty chtějí vědět, jak došlo k tomuto porušení, chtějí se proti tomu bránit. Takže pro různé úrovně budete potřebovat různou úroveň informací, také důvěrnosti a pokud eh, nalezeme správnou dohodu, tak eh, zajistíme rychlou výměnu informací, aby všichni mohli rychle reagovat. Ale nenapsal jsem k tomu pozměňovací návrh, protože to nespadá do našich klíčových pravomocí, je to stále relevantní a mělo by to být součástí té hlavní zprávy. Děkuji. Thank you, Mr. Schlitter. Děkuji, pane Schlitter. Tak a Eh, myslím, že další poslanci by si chtěli vzít slovo, zejména eh, pravodové stínovy, paní Šakis. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve k té směrnici. Eh, jde o to, aby eh, pomocí této směrnice bylo dosaženo harmonizace a lepší úrovně bezpečnosti v kybernetickém prostoru a aby se také zintenzivnila spolupráce v této oblasti mezi členskými zeměmi. Nicméně já si myslím, že eh, ta směrnice není úplně ideální. Já si myslím, že je třeba udělat toto. Je třeba jasně definovat to, které typy informací budou eh, sdíleny a které jsou důležité. To je článek 14 směrnice. V každém případě eh, je třeba zajistit, aby prostřednice Europolu se předávaly pouze informace, které jsou důležité. Dále je důležité stanovit pravidla a zajistit jejich soulad eh, s ochranou dat v Evropské unii. Dále eh, potřeba eh, eh, specifických úkolů, to je to NCA ve zprávě, tak tento orgán by měl být zodpovědný za kybernetickou bezpečnost, ale v recitálu číslo 10 není jasně řečeno, co tedy NSA dělá tedy s těmito notifikacemi, eh, zejména tedy s notifikacemi o prolomení bezřežovacích systémů. Myslím, že je to příliš vágní a obáváme se, že eh, oznámení o prolomení bezpečnostních systémů eh, nepovede k užitečným informacím. Dále pan Šváb hovoří o jednotném kontaktním místě eh, v rámci členské země. Já si myslím, že to je důležité, aby to tak bylo v každé členské zemi. Další bod je třeba rozlišovat mezi službami, které eh, jsou eh, součástí základní infrastruktury a mezi dalšími spotřebitelskými službami. Tady, myslím, se shodujeme s panem Schleiterem. Eh, pokud třeba dojde k přerušení dodávky elektřiny, tak to má samozřejmě důležitý nebo významný eh, významný eh, dopad a určitě ten dopad není stejný jako třeba výpadek nějaké komerční služby nebo stránky. To znamená, že skutečně je třeba rozlišovat mezi Eh, elektronickým obchodem a eh, na druhé straně je to opravdu eh, kritickou zásadní infrastrukturou. Další bod. Dále dvě, dva, tedy oboustranné informační sdílení informací mezi veřejným a soukromým sektorem, to je velice důležité. Ráda bych zdůraznila že zde máme skutečně problém e, v e, sdílení informacemi. E, zatím v Evropě je to spíše jednosměrná záležitost, naopak ve Spojených státech jde o záležitost daleko obou směrnější, takže já si myslím, že do budoucna bude třeba sladit to, jak to děláme tady, s tím, jak se to dělá ve Spojených státech. A ještě poslední bod. A e, to je řešení rozdílu mezi e, legislativami členských zemí prostřednictvím e, harmonizace regulace. No, přeshraniční spolupráce je obvyklý problém v podobné problematice. Tady jde tady o harmonizaci práva. Takže tolik k té vlastní zprávě a nejstručně o stanovisku pana Šlétra. Domnívám se, že v mnohem se naprosto shodujeme a jsme na stejné vlně. Takže já vítám toto stanovisko a souhlasím s panem Schleiterem, eh, že je třeba vyjasnit definici kritické infrastruktury, to už jsem řekla. Dodala bych eh, k tomu, co řekl on, ještě Eh, rámec eh, řízení rizik a varování před riziky. Tady bych eh, dodala, že masivní operativní bezpečnost a zásadní přístup z hlediska řízení rizik. Já si myslím, že mm, to není nic, v čem bychom se lišili, ale více bych to zdůraznila. Pan Schleiter na jednom místě hovoří o mezinárodních kybernetických útocích a já bych ráda zdůraznila, že eh, ty nástroje eh, jsou tedy eh, stejné všude, ale motivace se může lišit, takže investi- tedy vyšetřování pomocí třeba prostředně Europolu a ISI, tak jste je vždycky třeba identifikovat zdroj, povahu a rozsah každého incidentu. K těm bodům, které jsem zmínila, bychom chtěli předložit několik pozměňovacích návrhů, ale myslím, že v zásadě se shodujeme ve většině bodů. Děkuji vám. Děkuji. Pan Bronx se hlásil. Eh, my jsme si s potěšením vyslechli pana Schleitera už dříve, to bylo, myslím, před 15 měsíci. A mm, to byl taky ten příběh o zaplaveném eh, sklepě, ale pak ještě řekl také to, že eh, před pár lety byly zrušeny parní lokomotivy. Kdyby to neudělali, měli by teď řešení. A to je důležité, protože jak bylo řečeno, když máte eh, něco, co je založené na jaksi elektronickém řízení, na informatice, tak musíte mít taky ještě záležitý systém. A eh, my jsme eh, také před pár týdny zažili výpadek elektřiny, nevím tedy, jestli za to mohla IT nebo něco jiného. No, a prostě nebylo možné eh, dát mi, vystavit mi jízdenku. Eh, dostal jsem jenom jakýsi formulář s razítkem. No a my jsme se eh, pokusili tedy, jak si my jsme se pokusili to splatit potom dodatečně, ale musíme říci, že de facto železnice musela přijít o spoustu peněz, protože v podstatě nebyla schopná vystavovat jízdenky ručně. Čili pokud máme IT systém, tak jednoduše prostě musíme mít také zálohu. Abych to shodnul, my musíme mít nové technologie, které budou vycházet z předchozí generace technologií, eh, musí je doplňovat, ale nikoli nahrazovat. Toť vše ode mě. Der Schlitter. Pan Schlitter? Minule, když jsme eh, probírali toto téma, byla zde velmi malá účast, podobně jako dnes. Řečník přerušen a pan předseda dává ještě slovo zástupcům komise, než promluví eh, pan zpravodaj. Děkuji, já jsem Giuseppe Ramonte a zastupuji zde eh, eh, tým, který pracuje na této směrnici v Evropské unii. V Evropské komisi. Chtěl bych poděkovat panu Šlajtrovi za kvalitní práci. Ukazuje se, že do značné míry máme podobné představy o této směrnici a zhodujeme se také v představách o tom, eh, eh, jak by měla spolupracovat, tedy interagovat tato směrnice a celkový rámec o eh, kybernetické bezpečnosti. Rozhodně by jedno nemělo být na okolo druhého. Nedomníváme se, že by snad bylo vhodné, aby schvalování této eh, směrnice bylo spožděno až po schválení eh, toho nařízení. Určitě bychom nechtěli, aby se eh, tato směrnice stala rukojmím paralelního legislativního procesu. A kromě toho tato Směrnice není jenom o ochraně dat, ale jde také o hm, odolnosti a fungování sítí a síťových informačních systémů, které jsou naprosto klíčové pro zajišťování zásadních služeb. Pokud eh, dojde k poruše Mm, těchto sítí eh, poruše, která eh, třeba eh, přeruší distribuci elektřiny, tak a je to bez narušení dat, tak tam skutečně v tomto případě je třeba vyjasnit vztahy mezi těmito sítěmi. Takže nemůže být jedno podmiňování schválením druhého jsou to věci paralelní. Dále tady máme otázku zahrnutí eh, developerů, softwarových developerů eh, do stejné kategorie jako jsou tržní operátoři. My jsme se při navrhování tohoto textu rozhodli, že k tomu nepřistoupíme, poněvadž to by bylo jako, eh, kdybychom eh, jako kdybychom označovali firmy, které eh, využívají tento software a mm, v podstatě by se staly snadným cílem. Také se domníváme, že pozměňovací pozměňovací návrh číslo 15, který eh, v případě eh, závažné porušení bezpečnosti eh, stanoví notifikační povinnost 24 hodin a ostatní do 72 hodin, tak domníváme se, že to by bylo v praxi obtížně realizovatelné protože softwarová společnost eh, nemusí být schopna v takto krátkém termínu zjednat nápravu, eh, respektive vyvinout záplatu závady. Čili mm, na to mohou potřebovat více času. A ještě další dva body. První se týká zodpovědnosti producentu softwaru. My netvrdíme, že softwaroví vývojáři by eh, měli být vyňati z občanskoprávní nebo trestní zodpovědnosti. My to vůbec neřešíme eh, v této směrnici. A dále vítáme eh, to, že podle vašeho názoru také poskytovatele internetu, internet enablers by eh, eh, měli být eh, zařazeni do kategorie tržních operátorů. Pokud se týče sociálních sítí a aplikačních obchodů, mm, plní velmi důležité sociální funkce, zejména tady sociální sítě. protože jsou to konkurenční informační kanály eh, pro sdílení informací a tak dále. Je to konkurence k tradičním eh, poskytovatelům elektronických, eh, komunikace. Mnozí dneska komunikují přes Facebook, dokonce i firmy. Eh, které využívají eh, Facebook eh, k propagaci svých výrobků přímo vůči spotřebitelům. Čili já si myslím, že právě tyto sociální sítě a tak dále jsou centrálním prvkem digitální agendy a měly by tedy být zahrnuty do této kategorie. Děkuji. Děkuji. A teď zpět k panu Šlitrovi máte slovo. Minule jsme toto prodebatovávali ve velmi skromném počtu a dneska je to stejné. Já myslím, že já budu potřebovat konzultaci od socialistů a liberálů, Eh, abych věděl, eh, jak dále pracovat na tomto návrhu. Hm, pokusím se je kontaktovat, eh, kontaktovat bilaterálně. Myslím, že na něčem se shodneme, na něčem ne. Možná, že hm, to pohled komise na software, hm, tady se možná nezhodneme. Ale jedna věc mě vadí, Eh, kdykoliv chcete používat nějaký software, musíte podepsat smlouvu, která má 20-30 stran. A kdybyste si skutečně přečetli všechny podmínky, eh, které podepisujete, eh, když si kupujete nějaký software, potřebovali byste na to 217 pracovní hodin, to je víc než jeden pracovní měsíc a to nám určitě nepomáhá v zlepšování konkurenceschopnosti. A to jsou eh, podmínky, ve kterých je snaha, aby se poskytovali toto softwaru zajistili před jakýmkoliv eh, problémem. To je nevyvážené. To prostě oni se zbavují jakékoliv zodpovědnosti a vy jakožto individuální e, uživatel musíte tyto podmínky přijmout tak, jak je, a nebo nemůžete používat software. Prostě to se týká i operační systému. E, nemáte absolutně žádnou ochranu proti těmto všeobecným podmínkám. tak musím ještě říct si k časovému harmonogramu, to jsem stanovil velmi přísně, nicméně eh, pokud eh, tedy vlastně k termínům, eh, kdy je třeba oznat, ohlásit prolomení bezpečnosti. Já si myslím, že je to přiměřené, protože když vám, se vám někdo vloupá na konto, tak je třeba skutečně rychle akce. Jak dále? Eh, řekla eh, komise. My se v mnohých eh, věcech celkem shodujeme a myslím si, že ty problémy si vyřešíme také v hlavním výboru a já, jak jsem řekl, se pokusím zjistit, jaká jsou stanoviska jednotlivých politických skupin. Čili já myslím, že můžeme pokračovat po té, co se nám pře- podařilo překonat střed zájmu mezi jednotlivými parlamentními výbory. Děkuji vám. Thank you, thank you. Děkuji, děkuji pane Šlitere. To není tedy na předsedovi teď anticipovat, že tady bude tak malá účast, těžko lze vyvíjet nátlak na jednotlivé členy, ale souhlasím s tím vaším politováním, že nízká účast na této diskuzi to je škoda a beru na vědomí je to, že eh, je třeba, abych ovlivnil koordinátory frakcí, aby vždycky eh, zajistili, že eh, všechny frakce budou zastoupeny, když se bude diskutovat o bodech programu, protože to jsou koordinátoři, kteří rozhodují. Děkuji a bereme na vědomí všechny vaše připomínky a příští kroky ten termín pro pozměňovací návrhy 15.10. v poledne, v poledne ve 12 hodin a hlasování ve výboru LIBE by mělo proběhnout do listopadu. Ještě nevíme přesné datum, ale do listopadu bychom měli celé to řízení ukončit. A dostáváme se nyní k tomu, že uzavřeme tento bod a vidíte úplně včas, 11 hodin. A nyní bychom měli přejít k bodu číslo 20. A to je bod, který se týká stokholmského programu. Opět stokholmský program. A Evropský parlament eh, zadal studii Eh, generální ředitelství IPOL, politického oddělení, mm, zadali studii Demokratická odpovědnost a parlamentní kontrola v oblasti svobody, bezpečnosti a práva. Vyjednávání o programu navazujícím na stokholmský program pro období 2015 až 2020. Eh, takže jde o tom, co bude po stokholmském programu a proto jsme si sem pozvali teď pana, tedy pány profesory uh, Andri Lebail eh, z um, Univerzity v Po, Pays de la Dour a Filipa de Bruckera z Evropského univerzitního institutu uh, Svobodné univerzity v Bruselu. A of this Vyslechneme si prezentaci této studie, kterou jsme si zadali. To jako první bude, abychom eh, tedy si vyslechli eh, určité náměty, představy, jak by se mělo pokračovat, tedy po té, co skončí stokholmský program. Nejprve dáme slovo autorům studie, které zde vřele vítáme. Vítáme pane profesore Lebeil a pane profesore De Bruckere. a určitě i bude čas na diskuzi. Tady. First floor. Tak jako první eh, dát slovo panu profesorovi Lebajlovi. Tak prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za laskavé přijetí, jako vždy. Děkuji především i za tuto příležitost představit zde studii, kterou jsme vytvořili pro Evropský parlament a která na konci vašeho funkčního období se snaží e, se podívat na vývoj v oblasti justice a vnitra, na aplikaci stokholmského programu, což je program, který nyní končí. A e, tak nejprve bych chtěl připomenout, že Eh, ten postup, tedy ta technika programů, to je v podstatě takový genetický marker, který poznamenává eh, tedy tu oblast svobody, bezpečnosti a práva. Vlastně v Tampere se konala první specializovaná rada, rada na justici a vnitro a vlastně ta tehdy skutečně mm, znamenala průlom, to byl úplný blesk, protože poprvé šéfové vlád a hlavy státu se rozhodly, že se budou specializovat. Poté se to stalo již běžnou věcí, ale rada v Tampere a závěry tam přijaté skutečně to byl jaksi první základní kámen pro tento prostor svobody, bezpečnosti a práva. To byla vlastně zakladatelská činnost, kdy se založil tento prostor. Takže Amsterdamská smlouva, mm, ta vznikla poté a na rozdíl od Maastrichtu, tak eh, ta Amsterdamská smlouva již zakládala určitou činnost v této oblasti a potom velice naléhavě kvůli atentátům 11. září, tak to donutilo členské státy Evropskou unii, aby se vymezili eh, aby, eh, aby tedy vytvořili tuto oblast svobody, bezpečnosti a práva pro evropské občany. Závěry Stampere byly tak příležitostí vlastně vytvořit první pracovní program a vlastně stanovit určitou metodu, která se potom aplikovala v EU a lze teď nostalgicky skonstatovat, určitě e, to byla metoda, která měla e, své tedy vady, která chyběla, to teď můžeme skonstatovat. A poté po, eh, těch, těch, po tom tlaku, který byl vynaložen na členské státy, tak eh, komisař, který skutečně nejvíce udělal pro tuto oblast, tak on pochopil, do jaké míry tedy justice a vnitro je důležitá agenda, tak a potom i parlament také ve své době pochopil, že to je téma, kde může získat legislativní pravomoce a to všechno se skombinovalo, sečetlo a vytvořilo se první program, který se stal skutečně základem pro vnitřní bezpečnost, pro kontrolu hranic a imigraci. Pamatujeme si například, že to byl velice významný mm, nástroj, to je, jsou ty takové ty syntetické tabulky, které eh, navrhl, navrhl tehdejší komisař a kde vlastně se eh, potom monitorovalo, sledovalo se, jak se vyvíjejí různé akty, různé iniciativy, pozměňovalo se to a každého půl roku potom se vždycky na to tlačilo, aby to někam vedlo. Ale bohužel tak to, eh, to eh, dopadlo, teď skončilo. Ten hákský program, ten určitě mm, byl další mm, programem, ale pouze takovým řídícím manažerským programem, protože tehdy eh, skutečně bylo třeba skutečně začít pracovat, vyhrnout si rukávy a pracovat na pravidlech a zajistit, aby byla respektována. A to byl zásadní okamžik pro EU, protože tehdy docházelo k rozšiřování EU. A právě zrovna to zapadalo časově e, vlastně e, do té epochy těch prvních legislativních nástrojů, které v této oblasti byly přijaty. Byla to těžká doba, e, která byla komplikovanější než v Tampere, kdy se tady začínalo od nuly. A třetí, to byl stokholmský program, který vlastně mohl nechat dvě možnosti. První možnost bylo říci, dobře, tak eh, jdeme od nuly znovu. Lisabonská smlouva umožňuje opět eh, tedy začít diskutovat o tomto prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Máme nový institucionální rámec, takže proč ne? Vrhneme se do toho a eh, díky tomuto novému programu se to rozeběhne. Bohužel, k tomu se ještě vrátím. Ono to tak úplně není, tak toto úplně neproběhlo. Spíše tedy vznikla ta druhá varianta, to znamená hm, pokračovat Eh, v určitém tedy chodu, konstantní institucionální rámec, jako kdyby Lisabonská smlouva v podstatě nedala žádné další zbraně Evropské unie, aby mohla začít pracovat na tomto prostoru svobody, bezpečnosti a práva. To znamená, že když Evropský parlament nás požádal, abychom se podívali na podmínky realizace tohoto programu a to v perspektivě eh, vyjednávání o budoucím následném programu, tak Eh, samozřejmě já nechci všechno tady eh, malovat ani růžovými, ani černými barvami, ale my jsme museli si provést bilanci, která zrovna nebyla úplně jednoznačná, protože na jedné straně nám ukazuje, že zde vznikla určitá vážná nerovnováha a to přetrvává, ale tato vážná nerovnováha, která přetrvává, tak eh, to neznamená, že bychom neskonstatovali konkrétní operativní úspěchy v terénu, které také jsou eh, charakteristikou tohoto stokholmského programu. To znamená, z tohoto pohledu došlo k pokroku v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, ale vznikají určité otazníky které hm, jak si zastínují tento program teď na konci eh, tohoto hm, období, kdy vy jako parlament se snažíte sfinalizovat některé legislativní agendy a v podstatě na stole teď máme tu otázku rámce vyjednávání, eh, které by mělo vyústit v následný program, v nový program, protože v tomto rámci Eh, tam jde o určité problémy, které třeba vzít do úvahy. A zaprvé dovolte, abych zmínil tu nerovnováhu a potom Filip eh, de Bruyker eh, se bude věnovat příjemnějším věcem, tedy optimistič, optimističtější perspektivy. Tak teď ty nerovnováhy. První bod té naší bilance. To, ty pořád trvají. Ty přetrvávají, protože máme pocit, že v určitém okamžiku stokholmský program možná v podstatě spíše byl takovým administrativním marketingem a ne skutečným pracovním legislativním programem. Takže tady byly stanoveny různé priority, ale všechno se nutně netýkalo toho prostoru svobody a Mm, nebylo to nějak eh, třeba rozlišeno řádně. Třeba nediskriminace, zákaz diskriminace, to je samozřejmě důležité v oblasti svobody, ale eh, v podstatě zde eh, ten princip nediskriminovat musí jít napříč všemi legislativními akty a potom ochrana osobních údajů. To je samozřejmě velice relevantní v tomto prostoru svobody, bezpečnosti je práva, ale celá Evropská unie musí dbát na ochranu osobních údajů. Takže v podstatě je to velice redukující říci ano, toto spadá čistě do mm, agendy eh, spravedlnosti a vnitra. Ne, to eh, se týká celé Evropské unie a jde to napříč eh, celou činností Evropské unie která musí být tímto poznamenána. Takže šlo spíš o takový administrativní marketing a velice často toto byl nástroj, který měl za cíl zamaskovat laxnost některých států, které nechtěly napravovat určité potíže, které lze uvést na seznamu jako první z nich. První z nich potíž týkající se klasické nerovnováhy v oblasti svobody, bezpečnosti a práva, to je mezi cílem svobody a cílem bezpečnosti ty jsou v nerovnováze. Zde skutečně ale nás velice zarazil ten rozpor, který může existovat mezi těmi krásnými projevy, eh, velice velkorysými deklaracemi a realitou. Takže zde existuje velký rozpor mezi normou a praxí. I zde, hm, i přes ty různé úspěchy Dám vám pár příkladů. Stačí si přečíst poslední zprávu zpravodaje Spojených národů o imigraci a migrační politice EU a ten zdůrazňuje, pokud je o, o základní práva, že zde jsou určitá vaku a určité nedostatky. A princip zákazu diskriminace samozřejmě je problematický v některých politikách společného prostoru. Je to poznamenáno bojem proti terorismu, jehož a cílem toho je zaměřit se na určitou kategorii potenciálních teroristů, které vnímáme pouze jako potenciální třeba a z tohoto pohledu mm, mm, e, e, jsou to lidé, kteří e, jezdí z arabských zemí a mají větší problémy na letišti než nějaký blondák s modrýma očima. A zde tedy skutečně se nám ukazuje, že zde existuje velký rozpor mezi slovy a činy. I přes určitý pokrok, který vítáme, třeba postoj Frontexu ve verzi 2, tam vidíme, že máme úředníka, kterého jmenovali, který má na starosti ochranu základních práv eh, eh, ve Frontexu. To je významný počin. My bychom chtěli, aby asilový úřad byl proto stejně nadšený. A, a, aby, ale oni radši, se, eh, oni radši nic nedělají, strkají hlavu do písku. Takže to je první rozpor. Ochrana osobních údajů. Takže tady slyšíme krásná slova, již léta a léta. A na konci vašeho funkčního období vidíte ten skandál, který je spojen se, eh, se skandálem Prisma. A jak tedy eh, my tedy vůbec se eh, můžeme tedy vyrovnat s těmi rozpory mezi našimi krásnými slovy a těmi skandály, které Eh, znamenají úplně něco jiného. A potom další. Spravedlnost a bezpečnost. To je další rozpor. Zde velice rychle je evidentní. A z tohoto pohledu to je můj osobní názor. Já si nemyslím, že zde, když eh, že eh, v komisi to rozdělení portfolia, že to byl zrovna dobrý počin. Konkrétně ta dimenze bezpečnosti vnitra v podstatě má převahu nad spravedlností, nad justicí. To je klasické. Když se podíváte na agendy na webovské stránce komise, tak zjistíte, že agenda justice v podstatě je prázdnou schránkou, kdežto, kdežto DG Home vnitro, tam toho mají hodně. A to má samozřejmě velké dopady na činnost EU, třeba role Eurojustu. Eurojust svým způsobem tedy je velkým vítězem vyšel vítězně ze Sabonské smlouvy, ale nezískává na prostoru. A kromě toho se nám navrhují různé strategie vnitřní bezpečnosti, politické cykly, boje proti kriminalitě, struba řečeno, veškeré postupy, které jsou nezbytné, významné, tebe bez pochyby, ale maskují fakt, že v demokracii Prvním garantem bezpečnosti sou, eh, eh, je soud, soudce. Soudnictví to je pilíř demokracie a z tohoto pohledu práce Unie zatím eh, není v tomto vyvážená. A třetí nerovnováha, to je nerovnováha mezi harmonizací a tím, že chceme všechno, aby bylo operativní, aby to fungovalo v praxi. Co tím chci říci? Evropská unie hodně pracovala, ale technický pokrok možná nešel ruku v ruce s dostatečným normativním vývojem. A třeba ve studii Evropského parlamentu, kterou budete mít k dispozici, se dočtete, celý seznam příloh, které jsme zrealizovali a e, podle jednotlivých politických priorit e, tam uvádíme, e, kolik legislativních návrhů či sdělení bylo předloženo, kolik sdělení mělo vyústit v normativní činnost a nakonec kolik tedy předpisů bylo přijato. Zhruba řečeno, je to program asi takové dvacítky norem tedy právních závazných norem. To není moc. Ale literatura na druhé straně, eh, která je naplněna zbožními přáními, tak ta, to je hodně. To je spousta. A hm, je to velice zarážející vidět, že co je dnes problémem, je součiny. Od slov k činům. My jsme tedy um, přijali nejrůznější sdělení na ochranu základních práv v různých oblastech, ale udělat ten krok, to znamená navrhnout závaznou normu, eh, která eh, No, v podstatě eh, potom povede k tomu, že eh, se budou podávat žaloby na neplnění smluvních eh, povinností vůči, členským státům, tak to je potom problém. A potom policie a justice, to je problém. Pokud máme nějakou oblast v interním právu, kde je třeba mít závazné normy, tak je to právě tato oblast. A tam je třeba jasně vymezit jasné hranice. Takže je zde velký rozpor. A zde v rámci jednotlivých agent vidíme, jak ten rozpor ještě se umocňuje třeba u nelegální migrace. Tam ano, ale nic pro legální migraci. A potom oblast hmotného trestního práva. Mm, tak eh, a mm, a potom naštěstí trochu pokrok u procesního hmotného práva. Zde Evropská unie měla volbu buď přejít k lisabonizaci, anebo postupovat eh, cestou inovací. A Evropská unie se neodvážila jít ani jednou cestou. Ani jednou nebo ani druhou. Takže Evropská unie tedy v podstatě v této oblasti přešlapuje. A to je velký. Ale na druhé straně máme zde určitý úspěch. To znamená, kdy se nám množí agentury a různé operativní postupy. Ano, množení Eh, vzkvétání agentur, no to je velký úspěch, to je paradox zároveň vidět, že v nějaké oblasti, kdy členské státy eh, skutečně tak lpí na své suverenitě a v podstatě nejsme schopni vytvořit žádnou Eh, nic vytvořit společně, ale na druhé straně vytvoříme téměř federální agenturu eh, pro hranice, mm, pro, eh, budeme zvyšovat kompetence Eurojustu a Europolu, to, nebo informační systémy, to je obrovský úspěch. Obrovský úspěch v tom smyslu, že kromě toho, ti, kteří působí v praxi, v terénu a to je úspěch, na který můžete být hrdí vy parlamentu, takže vlastně ti eh, začali používat eh, tyto postupy. Například eh, národní soudci hodně používají evropský zatykač a po dlouhou dobu k tomu byli laxní a najednou začali, začali používat tento evropský nástroj a téměř v každodenní činnosti. Takže tento rozpor mezi produkcí pravidel a činností v terénu, to je charakteristický rys, ale na druhé straně je to něco, co je třeba i relativizovat. A třetí nebo čtvrtý rozpor. To je nerovnáha, nerovnováha mezi členskými státy. Zde dovolte takovou poznámku zde bych řekl, že eh, ta koherentnost tohoto eh, prostoru v podstatě to eh, moc k tomu nedošlo hm, díky stokholmskému programu. To by bylo nadhodnoceno. Zde pořád ještě existují opt-outy a k těm opt-outům se, do, se dodali další členské státy. Třeba pokud jde o, o spolupráci v civilní spolupráci, znáte pozici Danska, Potom pokud jde o Schengen z pohledu Rumunska a Bulharska, to je také problém. A potom opt-out Velké Británie a i Velká Británie vůbec chce eh, se eh, údajně stáhnout z různých politik v oblasti policejní justiční spolupráce, aspoň to deklarovali, ať to prezentují jakkoliv. Někteří to prezentují jako velkou šanci, jiní. Já si myslím, že to bude velká chyba. No tak to je prostě tak. Takže z tohoto pohledu zde existuje nerovnováha která se měla jaksi zmírnit díky stokholmskému programu, měla eh, tedy se zrušit díky tomu, ne, tomu nedošlo, naopak se umocnila, umocnil ten rozpor a v podstatě zde Eh, nikdy od pádu berlínské zdi nikdy nebyly takové velké tlaky jako teď na jižní hranici EU a na státy, které leží kolem té jižní hranice. A tady je třeba, aby existovala solidarita mezi členskými státy, čemuž nedošlo. Zde došlo k velkému rozporu, tady mám na mysli řeckou krizi, mezi státy, které neměly možnosti vůbec čelit migračním tokům, tomu velkému nátlaku a ty ostatní státy, jak si mm, ty na svém příkladu nám ukazují, že zde ta koherentnost není dost velká, že je třeba skutečně reálně pra- pracovat na principu solidarity. Nerovnováha uvnitř některých témat agent. První nerovnováha to je téměř e, to, že se mlčí o legální migraci. To znamená, tato část smlouvy, která se věnuje naší vyvážené spravedlivé politice vůči migrantům, ta je nevyvážená přece. Eh, mezi tím, co eh, chtějí členské státy a co skutečně k čemu dochází, no tak eh, k čemu dochází? Spíše členské státy zpřísňují kontroly na svém území i pro sezónní pracovníky, pro legální migranty a ještě horší. Některé členské státy dokonce, můj, můj stát, sice diskrétně, ale i Spojené království dnes otevřeně to deklaruje, spochybňují práva evropské, občanů Evropské unie. Práva občanů Evropské unie v podstatě třeba Rumunů, Bulharů a tak dále a e, dalších, e, e, vůbec jim upírají to právo, aby v podstatě měli stejná práva u nich na jejich území jako občané třetích zemí. To je problém. A potom třetí, poslední velká nerovnováha je to mezi interní a externí e, dimenzí. Smlouva nám hodně slibuje, především e, díky strukturování zahraniční politiky EU, díky tomu, že zde vzniká tedy ta diplomatická služba a tak dále. Otázka, která zní e, justice a vnitro, jaké místo v tom bude mít, jakou autonomii uznáme justici a vnitru. A z tohoto pohledu bohužel je to spíše neúspěch selhání, protože agenda justice a vnitra v podstatě se roz, rozmělnila v těch různých vyjednávání, negociacích a teď pokud jde o, třeba jde o transatlantické dohody a jde o dohody o spolupráci se třetími zeměmi, tak tam jsou různé tedy klauzule, které se týkají spravedlnosti a vnitra, ale v podstatě to tak roztříštěno a ne, není to tedy tou eh, hlavním hm, silou myšlenkou. Takže to je ta šedá zóna trochu. Já jsem vás nechtěl zneklidnit, ale závěrem vás chci uklidnit, že zde existuje i ta růžovější část. A to nepopiratelně ten fakt, že tento program i vedl ke konkrétním úspěchům. První úspěch. A mm, to je i díky vám. E, přijetí azylového balíčku. Nikdo v to nevěřil. Nikdo si nemyslel, že, že to k něčemu povede. A ono ano, Samozřejmě lze co kritizovat pořád, ale když si třeba přečteme eh, komentár UNHCR, tak v podstatě eh, vůbec to není tak negativní, tak jak většinou to čteme, když se kritizují evropská pravidla. Ne, nepopiratelně, to je asi ta agenda, která eh, jako první skončila pozitivně. A další důležitý bod, velice rychle teď, já jsem to již zmínil, je to, že naše politiky nyní musí být funkční v praxi, tedy je v agentury. Nepopiratelně eh, zde eh, to, jak se množí agentury, tak to vedlo k vytvoření nové struktuře, ale to vedlo k tomu, že se i eh, zdůraznila ta operativní kultura. Jde nám o operativu nyní a to je nezbytné proto, aby prostor svobody skutečně měl svůj význam. A dnes vidíme, že Eh, v podstatě vznikají takové sítě mm, a to eh, s tím, že máme v hlavě jednu velkou obavu, často i národní parlamenty hlavně, a to je výměna informací. Hlavní téma číslo jedna je výměna informací. A mm, skutečně, eh, pokud nebudeme mít nějaký globální předpis, tak s tím bude problém do budoucna. A třetí úspěch, zcela evidentní a determinující, to je vzájemná důvěra po dlouhou dobu vzájemnou důvěru jsme považovali spíše za slovo pouze, které nezakládalo žádná práva, ale postupně jsme viděli, jak se realizoval tento program, že došlo k velkému pokroku. A významný pokrok. Proč? Poněvadž priority, které byly stanoveny v oblasti eh, civilní, eh, trestní, i Evropský soudní dvůr eh, řekl, že pokud je o dublinské nařízení, takže tam platí princip vzájemné důvěry. Takže vlastně to je mechanismus, který umožňuje snižovat eh, rozdíly mezi evropskými pravidly a národními předpisy a na základě vzájemné důvěry. To znamená, že eh, evropské předpisy začnou získávat prostor v národních řádech. A teď závěrem. Dostáváme se k oblastem, které skutečně se staly funkčními i díky stokholmskému programu, jako tedy ten chudý příbuzný původně, to je justiční spolupráce v civilních věcech. O tom se hodně nepíše v novinách samozřejmě. Máme zde ta různá osvědčení v dědických věcech eh, nebo oblast tedy těch kupních smluv a tak dále. Takže to je ale něco, co se dotýká každodenního života občanů. To je důležitější než ty přísliby velkých krásných databází či biometrických údajů a podobně aby se mohli lépe kontrolovat lidi na letištích. Ne. Pokrok v, v, v oblasti justiční spolupráce v mm, občanskoprávních věcech, to zlepšilo každodenní život občanů především v přeshraničních oblastech. A za druhé, procesní práva. V roce 2009 skutečně to nám dělalo starosti, protože zde některé státy věc zablokovaly ale eh, to se vyřešilo cestovní mapou, to znamená právo na překlady, právo na, eh, být, na to být poučen, právo eh, na obhájce. Tady došlo k velkému pokroku, nebo tedy se to blíží ke konci. A třetí, poslední oblast je trestní právo, hmotné, hmotné trestní právo. Pane profesory, hm, my máme už za sebou půl hodinu, už končím, ještě a ještě asi eh, eh, tady i někteří členové, kteří, kteří tady zůstali v sále, tak budou chtěli diskutovat. Takže prosím, rezime. Schrňte, schrňte. Eh, abychom mohli potom ještě mít i nějakou diskuzi. Dobře. Ne, ne, ne, ne, že byste takto teď hned skončil, jenom to schrňte už. Ano, já jsem jenom chtěl ještě říct, že pokud jde o budoucí program, tak tomu ho pohovoří kolega De Bruyker a tady z té bilance vyplývají dvě myšlenky. První je, že dnes Evropská unie není schopna řešit krizi. A z tohoto pohledu, a především v oblasti azylu, syrská krize to je něco, co ještě se přidává k těm našim obavám, eh, které jsme i získali již kvůli arabskému jaru. Potom maďarská krize, problém Romů, to také bylo podstatné a stokholmský program nebyl dostatečně ambiciozní, aby garantoval skutečně společnou vizi právního státu. A pokud tyto e, dva aspekty bilance, kterou je třeba, které třeba zdůraznit, tak to jsou právě tyto. Chtěl bych eh, poděkovat eh, panu profesorovi a nyní budeme pokračovat. A bude pokračovat pan profesor eh, Brucker. Pane předsedo, budu nesmírně sluč, stručný, co se týče těch výzev nového programu. Zdá se, že se objevují určité problémy. Jsou to tři problémy politické, institucionální a také technické povahy. Co se týče politických výzev, tak kolega hovořil o základních lidských právech, k tomu se nebudu vracet, ale vrátím se pouze k principu solidarity. Ve smlouvě máme jeden článek, je to článek 80, který konstitu- dává v podstatě do základu otázku solidarity, je to součást svobody, bezpečnosti a práva a v podstatě tato otázka nebyla uvedena v praxi. I když tady máme určitá opatření nepřímé povahy, tak eh, mně přijde, že tento nový program by se v zásadě měl zaměřit na uplatňování principu solidarity. Co se týče dalších výzev eh, institucionální povahy, je patrné, že úloha Evropského parlamentu eh, při přípravě to, tohoto programu je jedním z centrálních prvků. A zcela jistě víte, kdy došlo k určitému napětí mezi Evropským parlamentem a radou. Bylo to v červnu a bylo řečeno, že je tady určitý harmonogram, kdy se může přijmout daný program eh, v červnu 2014 a bylo to nepřijatelné kdy e, se má přijímat program v případě institucí, které končí a navrhovat to novým institucím, které vzejdou na základě voleb, v podstatě zavádět něco takového, co bylo rozhodnuto těmi e, předešlými zákonodárci. Pochopitelně to je nesmyslné a nyní se to musí přizpůsobit. Musí se uspůsobit rytmus práce, musí se uspůsobit ten politický kalendář, a musí se přizpůsobit politické realitě. Co se týče těch technických výzev, tak víceméně jsou důležité, i když možná ten termín technické trošku zavádějící, co se týče hodnocení. Hodnocení ex post, myslíme si, že je zapotřebí eh, trošku změnit ten trend, protože jsme nezajistili patřičný pokrok, ale naopak zaostáváme. Co se týče srovnávací tabulky eh, v oblasti svobody, bezpečnosti práva, tak bohužel ta tabulka už neexistuje. Nemáme žádný nástroj, který by umožnil popsat eh, vyčerpávajícím komplexním způsobem tuto politiku a také v podstatě vyhodnotit eh, fungování textů, které byly přijaty bez ohledu na kvalitativní hodnocení kvalitativní hodnocení má ohromné spoždění, protože máte nejdříve to hodnocení ex post, eh, jedná se o hodnocení dopadu a to jsou hodnocení, která jsou hodnocení ex ante. Tam se nám podařilo zajistit určitý pokrok, čili v hodnocení ex ante a teď je zapotřebí zajistit pokrok také v oblasti hodnocení ex post. A poslední poznámka, která se týká politické a právní kontroly, také soudní kontroly, čili e, kontrola soudce. Přijde nám, že Evropská komise e, má tedy generální ředitelství pro právo, justici a mm, objevuje se jí úloha v tomto novém kontextu. Oblast svobody, bezpečnosti a práva je realitou. Některé body e, můžeme kritizovat, nicméně je to nesmírně důležité a přišla chvíle, aby komise využila nástrojů, které má k dispozici především, aby začala lépe kontrolovat členské státy. Máme statistiky na stránce komise a je tam celá řada chyb. A není to pravda. Máme 90 případů, kdy žaloba pro neplnění, první, eh, neplnění smluvní povinnosti v podstatě nebyla eh, naplněna. Takže i když komise, ta nová komise, eh, přijme ten aspekt, že bude uplatňovat tyto žaloby, tak musí začít jednat členskými státy. A na závěr bych chtěl říci, že v naší studii jsme požádali o to, aby ten nový program oblasti svobody, bezpečnosti právy byl naplněn. Zabývají se tím nejrůznější think tanky a jiné akademické organizace, takže je důležité, abychom měli dostatek nástrojů pro vytváření tohoto prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Myslíme si, pane předsedo, že Evropský parlament a vaše práce, která se týká hodnocení realizace štokholmského programu je nesmírně důležitá, protože Evropský parlament tady sehrává svoji úlohu, důležitou úlohu. Tento program musí být důležitý i v budoucnosti. Takže nemusíme mít stovky stránek, tak jak tomu bylo v případě Štokholmu. Můžeme se možná vrátit k duchu eh, Tampere a myslím, že tento krok je nesmírně důležitý. Mnohokrát děkuji za tento příspěvek. Chtěl bychom také poděkovat za analýzu, velice komplexní analýzu naplňování štokholmského programu, který byl přijat v prosinci 2009. Je to nesmírně zajímavé. Především jsme požádali o přípravu této studie. Pozvali jsme vás, abyste prezentovali své výsledky na půdě našeho výboru a zcela jistě to bude velice důležitý a zajímavý příspěvek do naší budoucí práce. Ano, ten úkol hodnocení jsme začlenili, čili otázka naplňování programu Štokholmu je zařazena na pořad našeho jednání, také se musíme zaměřit na politické rozhodnutí, které je možná kontroverzní. V tuto chvíli je to předmětem nejen diskusí, ale také náležitých argumentů. Je to ta základní myšlenka následného programu po Štokholmu. Zde bychom měli či neměli pokračovat ve štokholském programu, abychom měli nějaký následný program, dalších pět let programu, který musí být přijat, eh, kdo ví pod jakým jménem, pro následný mandát Evropského parlamentu. Co je důležité, že oblast svobody, bezpečnosti a práva se velice změnila poté, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Nejen z důvodu složitosti těch nových prvků, které jsou odlišné povahy oproti tomu, jak to fungovalo předtím v rámci procesů, které byly zahájeny s třetím pilířem v Maastrichtské smlouvě, potom v Nice a nakonec v Lisabonu, kde máme politiku dvou pilířů. Máme tam celou řadu nových komponentů, včetně Lizabonu a ducha mezinárodní nebo mezistátní spolupráce, dále je tam otázka azylu, zpráva externích hranic Evropské unie a v podstatě poprvé tady Evropský parlament sehrává také úlohu zákonárce v oblasti trestního eh, práva. Takže je to důležité nejen pro justici a vnitro, ale je důležité, že se zde zapojí Evropský parlament a když se podíváme na stávající situaci, tak eh, Evropský parlament eh, funguje jako zákonodárce, hodnotí situaci a také spolupracuje s národními vládami, což je něco nového a důležitého právě v oblasti svoboda, bezpečnosti a práva a také se hráváme důležitou úlohu při implementaci jednotlivých cílů, které jsme si vytyčili. Nejen, že se nejedná tedy o citlivou otázku, ale je to také kontroverzní otázka, která přináší nová dilemata, eh, nové politické volby a Měli bychom vyjádřit svůj názor, prosadit svůj vliv. Důvody, proč možná pokulháváme za našimi očekáváními. Proč celá řada cílů, které byly nastaveny v tom štokholském programu, ještě nebyly naplněny. Především co se týče základních práv a svobod, ochrana dat, například ten balíček ještě nebyl naplněn, ale nejen to. A pak také další věc, jaké máme před sebou výzvy pomocí různých přístupů. jak řešit tyto výzvy, institucionální výzvy, politické výzvy a také ty technické aspekty. Takže máme složitou situaci. Měli bychom nastavit rovnováhu a měli bychom připravit a přijmout zprávu o možnosti, zda tedy budeme mít ten následný štokholmský program. To se musí ještě rozhodnout. Takže, pane Koilo, napsal jsem si, že se hlásíte o slovo, možná jsem hovořil příliš dlouho, nicméně pan Brons má nějaké poznámky, takže máte slovo a pak eh, předáme slovo zase zpravodajům. Teď eh, jste tady jediný. Eh, mm, já myslím, že ano, skutečně. Takže já jsem, ještě do chvilky jsem byl třetinou přítomných poslanců, není polovinou. Dobře. Tak, já myslím, že minule nás tady bylo víc, ale Eh, možná, že by bylo dobré, eh, že než tedy se rozhodneme po nějaké eh, slyšení, tak bychom si mohli ověřit u poslanců, jestli se chtějí tedy zúčastnit, protože to není jenom o penězích, ale možná to není ani důstojné, když to vypadá takhle. Tak, Nerovnováha, kterou tady pan profesor e, zmínil, je nerovnováha mezi retorikou a praxí demokracie a svobodou projevu. Zakazují se e, politické strany v Belgii a v Německu. Evropské politické strany, eh, těm se samozřejmě uhlazuje cestička, ale je jim jasně řečeno, co, jaké pozice mohou a nemohou zastávat. A my třeba eh, víme, eh, že eh, francouzský prezident je za to, co řekl v době, kdy kandidoval na prezidenta, to se stalo jiným lidem a tak dále. Já si myslím, že to byl Nietzsche, kdo říkal, že jakmile je myšlenka sformována doslov, Eh, tak to obvykle znamená, eh, že už eh, její čas minul. Bohužel svoboda často znamená represe, demokracie, znamená kontrolu a exkluzi. Tak, tak nějak jsem to chtěl říct a chtěl jsem mít co nejstručnější. Děkuji vám. Ano, já jsem si všiml, že ta účast není hojná, ale také je to závěr našeho třídenního zasedání a eh, ale to samozřejmě není omluva. Eh, budeme se tím muset zabývat na koordinátorech, eh, tedy tou naší chabou účastí. Ano, vy jste tedy vypracoval tuto analýzu Eh, slovenského programu. Ano, bohužel jste byl jediný ano, a my samozřejmě si o tom budeme muset vážně promluvit eh, na koordinátorech. Jestliže tedy se eh, rozhodneme, že na program dáme určité body a poté si pozváme profesora Stuarta, který má být Eh, naším hostem, tak eh, skutečně eh, by se slušelo, aby politické skupiny zajistily svou účast. Tak to je ode mě všechno. Přejete si k tomu ještě něco dodat? Ano, krátké doplnění, protože ta otázka, opětovně velice rádi zde vystoupíme, ale pochopitelně možná ta ústní prezentace není zas tak důležitá, ale ty závěry, které jsou v té naší písemné zprávě, kde máte konkrétní statistiky, čísla, máte tam tabulky, které poukazují, nebo je tam také návrh postupu, eh, poukazujeme na program, jak jej realizovat, konkretizovat. A pochopitelně tato studie eh, pro vás je a bude zajímavá a snažíme se s vámi sdílet eh, jednak pozitivní body, ale také určitá znepokojení, eh, na které jsme poukázali. Abych se vrátil eh, k těm závěrům, které uvedl kolega, já si myslím, že Evropská unie musí si položit dotaz, a to je, nebo otázku, pracovní metody a programování. Oblast spravedlnosti a vnitra má velký dopad na národní soudní tradice. Nemůžeme eh, během eh, nějaké situace, atena, atentátu, nebo pokud vzniknou nějaké situace, nemůžeme eh, na tomto základě něco měnit. Musíme mít určitý pracovní program, určité směry, musíme mít i finanční prostředky. Ta základní reforma je velice důležitá v oblasti Štokholmu, ale je důležité, abychom měli skutečný program a skutečný plán. Z jakého důvodu? Jednoduše ze dvou důvodů. Jednak eh, je to otázka eh, odpovědnosti a účinnosti. Účinnost, pokud máte eh, nějaký harmonogram v případě legislativního návrhu a naplňujete to 3-4 roky, tak v podstatě to, co chybí, to, co způsobuje nějaké problémy a potom to vede eh, k problému. Takže pokud máte politickou vůli, tak můžete překonat to zablokování a odpovědnost. Eh, když jsme měli tu eh, srovnávací tabulku, když ji používala komise, tak to vždycky bylo, jako kdybyste ukázali prstem na toho, kdo něco spáchal. Takže bylo jasné, jestli komise jednala, jestli eh, rozhodla rada nebo eh, Evropský parlament, takže pokud došlo k nějakému selhání, tak hned bylo jasné, kdo selhal nebo kdo byl na vině. A já si myslím, že to je v Evropské unii velice důležité, protože tady máme eh, horu určitých sil. V podstatě se říká, že rada něco nenavrhla, nebo naopak, že se parlament nebyl schopen dohodnout, ale velice často to maskuje realitu věcí. Dnes je to Eh, rozhodnutí členských států, které chtějí posoupit v oblasti eh, eh, spravedlivosti a vnitra. To je takový eufemismus. Takže pokud ten stokholmský program se zaměřil pouze na institucionální práva, tak jak tomu bylo za Amsterdamu, což byl problém, tak když se podíváme například na úřad Evropského veřejného žalobce, tak eh, je patrné, že jsme nezměnili Eurojust eh, a tento žalobce začne fungovat, až vznikne, nebo bude na takto fungovat eh, Eurojust. A potom budeme zavádět ty pracovní programy. Takže to správné programování je velice důležité, ty nutlivé kroky. Takže to je patrné v této zprávě a to jsme chtěli dnes odprezentovat. Eh, pan profesor Debricker, chcete ještě také něco doplnit? Děkuji, pane předsedo. Já budu nesmírně stručný. Ano, je pravda, že v této oblasti se pracuje už 20 let. Eh, v komisi se dělají edici této zprávy a já si říkám, v jaké míry se změnilo to klima, atmosféra. V podstatě jsme chtěli vytvořit eh, ten, tu oblast svobody, bezpečnosti a právy. 20 let eh, došlo k ohromnému pokroku v těžkém kontextu, protože jsme museli vytvářet jednak institucionální kontext eh, a zároveň i jednotlivé politiky, ale myslím si, že si musíme také uvědomit také důležitost programování a právě diskusy o tomto programování, která je spojena Eh, s vývojem v letech 2013 a 2014. Nemůžeme eh, formálně přijímat nějaké vágní závěry, které budou příliš obecné, aby to vypadalo, že naplňujeme daný úkol a že instituce naplňují smlouvu. Možná je to skutečně konec začátku v této oblasti a je možné, že svoboda bezpečnosti a práva se stane velice běžnou politikou aniž eh, by se náležitě zrealizovala. Takže je to velká výzva pro následnou legislativu, která bude muset řešit právě tyto otázky v oblasti svobody, bezpečnosti a práva. Děkuji oběma profesorům. Takže to bude vše pro tuto chvíli, takže 24. 9. Eh, budeme mít další zasedání od 9 do půl jedné a potom odpoledne od 3 do půl sedmé a následný den 30. září to bude od 3 hodin do půl sedmé. Takže děkuji mnohokrát. Ještě pan Bronx. Um, I think... I... Myslím, že jste řekl, že 24. se máme sejít a poté 30. a potom ještě 3. Ne, nevím, ale eh, ptám se, jestli eh, by nebylo možné, nevím, jestli je to žádoucí eh, to teď měnit, ale možná, kdybychom to spojili v jednu, to by bylo daleko lepší z hlediska organizace a cestování, tady nemusíme jezdit na půl dny. My jsme poněkud pod časovým tlakem eh, eh, kvůli, eh, kvůli tedy otázkám, které se mají v jiném výboru a je to poněkud obtížné s celou tou organizací, tlumočením a tak dále. Ano, tak já se pokouším eh, eh, tady být co nejčastěji, ale jenom si někdy říkám, jestli se to vyplatí eh, kupovat letenky za stovky liber, když tady bude jenom tři hodiny. Ano, rozumíme, ale bohužel tak to je nashledanou.